Eh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Milí kolegové, vážení zhromáždění, nejdříve informace. Zítra při dopoledním zasedání máme ve svém pořadu jednání zprávu pana Tajányho týkající se eh, stabilit, rezerv, stabilizačních rezerv. To je zítřejší dopoledne. A to musíme změnit a přesunout zprávu pana Antonia Tajanyho, to je zřízení a provozování rezervy tržní stability, na odpolední část našeho zasedání. Což znamená, že naše dopolední zasedání skončí v 11.30. Tedy o trochu dřív. A naopak naše odpolední zasedání tam odpoledne začneme bodem číslo 13. To bude zpráva Debaker. Možnosti zeleného růstu pro MSP. A po kolegovi Debakerovi a jeho zprávě, bude zpráva Tajány a to budou ty um, rezervy tržní stability a obchodování s povolenkami. Tedy nejdříve bod 13, posléze bod 11 a potom až bod 12 pana velvyslance Rusnáka tedy pořadí ještě jednou 13, práva de Baker jako první. Posléze bod číslo 11, čili zpráva Tajany a jako třetí bod číslo 12. Plánování Mezinárodní energetické charty. To je vše k zítřejšímu zasedání. Dnes odpoledne v 18.30 hned po našem zasedání se bude konat vánoční drink. Doufám, že je to dobrá zpráva a že zůstanete s námi. Skvělé, můžete v mém společnosti strávit celé tyto hodiny. A začínáme bodem číslo 5. Máme toho hodně na práci a to jsou řešení eh, interoperability pro evropské orgány veřejné zprávy, podniky a občany, čili ISA 2, interoperabilita jako prostředek modernizace veřejného sektoru. Tady vám připomenu, že návrh Evropské komise k této problematice, to je ta ISA 2, ten druhý návrh, který má nastat po druhém programu, který končí 31. prosince roku 2015. A my se budeme zabývat obdobím 2016 až 20, tedy tímto pětiletým obdobím. A tam máme více méně 130 milionů eur k dispozici. A nyní už zahajuji rozpravy k tomu. Chci připomenout všem zde přítomným, že zde máme pana zpravodaje Carlose Zorňa, na kterého se tímto obracím. Pane kolego, začněte, uveďte nás do problematiky, prezentujte nám své názory k návrhu komise. čili k té druhé etapě programu ISA. Prosím, Karlo Cezorinho, máte slovo. Senhor President, como acabou de referir, este programa... Děkuji, pane předsedo. Jak jsme právě slyšeli, tento program je pokračováním prvního programu ISA, který už funguje a který doběhne s koncem roku 2015. Zároveň však tento program zahajuje nový cyklus. A přestože se jedná o pokračování stávajícího programu, musí brát v úvahu technologický vývoj, který v mezidobí nastal. Například i nové povinnosti veřejných zpráv a občanské společnosti a kromě toho i nové příležitosti, například Eh, cloud computing. Zde bych rád zdůraznil, že pro podniky a občany, kteří z toho programu mají těžit, ta první fáze se soustředila na modernizaci veřejné zprávy a tato fáze se snaží zajít ještě dál. Chce totiž tuto modernizaci nyní lépe propojit s poptávkou jak podniků, tak občanů a to je důvodem, proč se nastavují nyní kritéria pro vyhodnocení toho programu. Týkají se nikoli pouze eh, dodávky, ale i poptávky což znamená vyhodnocení veřejného sektoru, jak může lépe, účinněji a rychleji reagovat na to, co si naše společnost potřebuje, co si žádá. Interoperabilita zvyšuje kvalitu veřejných služeb, a to stále větší měrou, což usnadňuje život jak podnikatelům, tak i občanům. Nejedná se pouze o nějakou teoretickou technickou záležitost, jedná se o stělesnění Evropské strategie pro růst a zaměstnanost, se stává z mnoha iniciativ, napojuje se na ní digitální agenda, modernizace veřejných služeb v Evropě a zvyšování potenciálu veřejné zprávy, která by měla být vnímána jako pozitivní síla, pozitivní faktor, ve vztahu k našemu hospodářství a každodennímu životu našich občanů. Já hodnotím toto rozhodnutí komise kladně. Připadá mi dobře strukturované, rozumné a zároveň, a tady se domnívám, že může Evropský parlament přispět, měli bychom položit větší důraz na hospodářské a sociální aspekty toho programu, na to, že se musíme z těchto úhlů zmocnit obsahu toho programu. Musíme podtrhnout nutnost společného jazyka, který propojí tuto iniciativu s jinými odvětvími. Musíme k tomu přistupovat holisticky a i zde se musí objevit prvek konkurenceschopnosti. Proto je důležité mít takovou repozitář řešení, takovou zásobárnu, eh, kam můžeme sáhnout, potřebujeme-li nějaké řešení pro konkrétní záležitost musíme vše vykládat tak, aby vždy to bylo přizpůsobeno tomu, co je třeba. Zároveň potřebujeme moduly, eh, které mohou se na tu repozitář obracet. Rovněž to jednotné kontaktní místo je dobrý nápad, ale přitom musíme hájit soukromí i bezpečí jak podnikatelů, tak občanů. Možná program ISE se s tímto aspektem nemusí potýkat až takovou mělo, měrou, ale vždy stojí za to zjednodušovat postupy a zvyšovat eh, oblast působnosti. Zároveň se domnívám, že velice záleží na prohlubování spolupráce. V tomto programu stejně jako v jiných by neměla vznikat sila, by neměly vznikat nějaké samostatné, oddělené šuplíky, tak, aby bylo 28 různých eh, mini přístupů. Ne, musíme přeshraničně posilovat spolupráci a podporovat spolupráci veřejné zprávy a tím ty aplikace budou mít bohatší potenciál. A už poslední záležitost, protože tady mi skončí řečnická doba, Jakmile si uvědomíme, že se nejedná pouze o modernizaci, ale rovněž program, který má za úkol zlepšit situaci pro působení jak podniku, tak občanů, musíme rovněž si naformovat kritéria spokojenosti vyhodnocování těchto programů. Děkuji a nyní stínový zpravodajové za EPP, pan Michal Boni. Thank you, Děkuji vám, pane předsedo. Já přejdu do polštiny. Program ISA 2 pomůže Program ISA 2 pomůže snížit náklady a administrativní zátěž při přeshraničních vztazích, zlepší vnitřní trh, rozšíří možnost volného um, pohybu jak služeb, tak zboží a tím pomůže i tomu aspektu ICT a prosazování všech komunitárních politik. Je zcela jasné, že klíčovým způsobem pomůže a zrychlí uskutečnění jednotného digitálního trhu, což je pro nás prioritní. Ekonomické a sociální eh, klady jsou nepopíratelné a zřejmé, lepší kontakty mezi občany a podniky, automatizace přezraničních styků a meziodvětvových styků, to nám šetří jak čas, tak zdroje. ISA2 se týká všech evropských politik, kde potřebujeme interoperabilitu jak na unijní úrovni, tak na úrovni členských států. Co však zde hrozí eh, při prosazování jako potenciální úspor. Především čas, pokud by se to neuskutečnilo, tak už nebudeme mít to, co zde fungovalo od 90. let, to je ten mechanismus koordinace mezistátní, který pomáhal eh, obyvatelům i firmám. Eh, tehdy by to mohlo vést k tomu, abychom neumyslně automaticky vytvořili nové překážky, které bude ještě obtížnější překonat. Tedy já Doufám, že Evropský parlament se stám vynasnaží ze všech sil, aby mm, vše bylo dokončeno a aby ten program mohl být v roce 2016 spuštěn. Důležité je rovněž propojit ISA 2 a Connecting Europe a ověřit si, zda tam nedochází k duplicitě. Příklad Eh, strojní tlumočení eh, či strojní překlad v úředních jazycích Unie a ve členských státech. Tento program by měl být bezplatný v, rámách, eh, v rámci programu ISA 2 a v rámci Connecting Europe, naopak se o to musíme ucházet, abychom to dostali profinancováno. A tady určitě nám Evropská komise musí vysvětlit tento rozpor. Není ani jasné, zda článek 10, který hovoří o um, komisích a výborech, jak se bude řešit potvrzování platnosti programu na další roky. Evropská komise tím, že stále prohlubuje interoperabilitu, tak se zabývá i formáty dodávání digitální podobě určitých záležitostí na členský státu. Jak se s tím počítat do budoucna? Eh, bude tomu tak, jako u digitálního podpisu, kde směrnice byla nahrazena eh, nařízením, nemělo by se i zde uvažovat o případném nařízení, protože to by nám pomohlo si s mnohými problémy poradit, právě například v e-správě, v přeshraniční spolupráci veřejných zpráv a bylo by to dobrým příkladem, jak dále prohlubovat jednotný digitální trh. Myslím si, že bychom zde měli zrychlit eh, práci a zároveň bychom si měli vyjasnit vše, co zatím skřípe. Děkuji. Eh, Děkuji vám za vaše připomínky. A nyní má slovo paní Kalas, která nahrazuje pana Toera který je stínovým zpravodajem za ALDE. Ano, já vám děkuji, pane předsedo. Jen pár bodů. Je rovněž velice důležité, že program IS, aby program ISA zohlednil i lhuty nastavené v různých oblastech, například použití elektronické, elektronického systému veřejných zakázek musí být součástí Unie, to zatím není. Eh, Lhuta je polovina roku 2015. Čili existuje naléhavá potřeba interoperability. Pokud jde o eh, elektronickou celní službu e-customs, eh, Visa, Schengen, tak eh, to vede, tím se zabývá agentura EULISA, která by mohla rovněž provozovat i společné IT systémy pro celní služby. Takže Eulisa by měla dostat případně i tento další mandát. Důvěra v um, digitální řešení je stěžení ze strany občanů. Jednak je tu otázka kyberbezpečnosti. Já teď nemyslím ochranu údajů, ale kyberbezpečnost, což je jeden z pilířů vnitřního trhu digitálního. A dále, měli bychom zvyšovat povědomí lidí o elektronických řešeních. Třeba nedostatek znalosti o e, různých digitálních mostech mezi daty, ať už zdravotní, bankovní a další. Je potřeba, abychom vycházeli z identifikovaných potřeb. To podporuji, ale zároveň musíme zohlednit, že teď, když omezujeme veřejné deficity a náklady státních zpráv, tak je právě důležité, i, důležitý i tento prvek snižování nákladů. Dále interoperabilní řešení by neměla být vytvářena úplně od začátku, úplně od nuly. Již existují interoperabilní řešení, která rozvíjejí členské státy, například Finsko, také Estonsko, používají eh, totožný systém a vyměňují si informace o dalším rozvoji eh, různých řešení. Takže proto je potřeba ještě více rozšířit zapojení členských států do procesu standardizace, abychom měli v konečném důsledku lepší výsledek. Děkuji pan Henkel, který nahrazuje pana Tošenovského, stínového zpravodaje z EKR. Ano, pan Došenovský bohužel musel eh, být, eh, zůstat eh, doma v Čechách. Před 20 lety jsem předsedal IBM Europe, Europe a byl jsem v komisi a požádal jsem je, aby udělali přesně to, co, co po nich chceme teď. Ta, to, takže to zabralo 20 let od z kraje již říkám, že je to samozřejmě iniciativa chválihodná, která ovšem přichází tak trošku pět minut po 12. Ale když se podíváme na posouzení dopadu, je trošku zklamáním, že se účastní pouze 16 zemí. Možná tady chybí konzultace eh, ně, s některými aktéry. To je tedy jedna, jedna výhrada, kterou mám. A dále je to velmi dobrá iniciativa. Trvalo asi 20 let, než jsme se do tohoto bodu dostali. Ale neměli bychom zapomínat, že naši partneři, státy, jsou v konkurenci také se zbytkem světa. Spojené státy, Kanada, Čína, Indie a tak dále. A v celé této zprávě mi chybí jedna věc, a to, jak přistupovat ke zbytku světa. Může být dobré, že vlády mají standardizovaný způsob eh, komunikace online, ale, nebo IT, ale mělo by to být sladěno nejenom v rámci Evropy, ale i eh, ve světovém měřítku zvláště vzhledem k tomu, že teď vzniká ještě širší trh po prostřednicím CITA a TTIP. Děkuji, pan Henkel, místo předseda našeho výboru. A následuje pan Maragal, stínový zpravodaj za skupinu zelených. Děkuji, krásné odpoledne, pane předsedo. Krásné odpoledne, pane předsedo. Dovolíte-li mi eh, vyjádřit svou radost nad tím, že mohu pracovat na tomto projektu, eh, je to proto, že se domnívám, že to oblast, kde jsem možnost eh, pracovat sice již před drahnou dobou, ale přece jenom řadu let ve veřejné správně, správě mé zemi. A proto se domnívám, že mm, rozumím této záležitosti a proto naprosto sdílím filozofii i cíle zprávy. Cílům zprávy. V každém případě si myslím, že bychom měli být schopni vyjádřit dokonce možná ještě větší ambice v této oblasti. To není jenom oblast přístupu, Týká se to zásadních cílů. 130 miliard do konce roku 2020 se může zdát moc, ale ono to zase tak moc není. A mm, spíše tady máme nedostatek prostředků. V každém případě nový horizont, který se stanovuje pro ISA 2, Eh, snad má příslušnou ambici, ale mělo by tomu být tak, kdybychom byli schopni dosahovat konkrétních cílů, které ještě samozřejmě nejsou vyjádřeny ve zprávě eh, v, v nějakých sektorech, kde to funguje, zejména co se týče mobility, kulturního dědictví a někteří, na některých specifických trzích práce, které vyžadují uh, velkou flexibilitu a zároveň europeizaci. A rád bych zdůraznil dva hospodářské aspekty. Všechno, co souvisí s řízením financí a daní. Víme, jak eh, důležité je to právě v oblasti finančních úřadů například. A když chceme vytvořit něco na evropské úrovni, tady si myslím, že máme velice široké pole práce. A je to vlastně zároveň také, nebo měl by to být boj proti nelegálnímu působení v tomto ohledu. A teď ještě dvě konstatace, spíše týkající se doprovázení metod. Myslím, že si musíme uvědomit enormní rozdíl situace jednotlivých států které by se měly či neměly účastnit těchto programů, eh, protože určitá část eh, programu se soustředí na konvergencích, na vypracování možností pomoci eh, těm, kteří ještě nejsou tak daleko, aby dosáhli úrovně, která byla dosažena ještě někdy jindy. A tato konvergence mezi jednotlivými zemi by měla být doprovázena také konvergenčními programy pro vnitřní interoperabilitu. Mám tím tedy na mysli pomoci regionálním zprávám v rámci jednoho státu, aby se dostali na jednu úroveň. Děkuji vám. thank you very much, Děkuji, pane kolego. Jako další paní Pilar de Castilovera. Eh, Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte mi, abych se s vámi podělila Eh, své myšlenky, kterými, jsem tak, kterými tak jenom přilétnu obsah bodu, o kterém diskutujeme a samozřejmě nemůže být jinak, podporuji ho velice, protože se tady jedná o významnou roli veřejné zprávy v evropském hospodářství. A to je velice významné. To, co dělá veřejná administrativa, to se proměňuje nebo může být určitým urychlovačem procesu pro nové nastartování ekonomie i procesů pro urychlení nezbytných kroků ve společnosti. A to se potom odrazí i v mnoha jiných oblastech, ve výrobních sektorech. Ale já jsem tady chtěla říct jednu věc teď a myslím si, že tady se snažíme zohlednit to v našich pravidelných aktivitách, zejména na našem výboru. Jedná se přece o, přiloži- o to sdělení naléhavosti toho všeho, co tady budeme činit v nejbližších letech co budeme činit v tomto novém legislativním období. A já jsem pevně přesvědčena o tom, že se nacházíme v situace, eh, kdy jsme skutečně eh, v oblasti poslední výzvy, jako když jste na letišti a máte úplně poslední šanci dostat se do letadla. Eh, nemůžeme ztratit okamžité zahání přístupu všech k digitálnímu trhu, protože s tím souvisí konkurenceschopnost našich zemí, našich podniků. Mm, tady ten kolega, co hovořil místo kolegy Tošenovského, řekl, že ten už před 20 lety na to upozorňoval. Před 20 lety. A dnes, po té, co to prostě opakujeme až do omrzení, Eh, že tady máme 500 milionů potenciálních spotřebitelů, že jsme největším hospodářským subjektem ve světě, že tady máme jediný vnitřní trh, že potřebujeme digitální vnitřní trh, který může ohromně eh, pobídnout eh, nakopnou hospodářství evropské společnosti, profesionálové mohou z toho prosperovat ale když proto nic neuděláme, tak digitální trh nebude, eh, nepřinese ty výsledky, které očekáváme. To znamená, jsme-li teď v situaci toho, té poslední výzvy, myslím si, že to musíme uvědomit i v tomto parlamentu, i na, komisi. Děkuji mnohokrát. Uh, thank you very much. Děkuji. Děkuji, Pilar. Protože vy jste naší hlavní zásadní eh, tedy zpravodajkou před trialogem o digitální agendě a jednotném digitálním trhu a já doufám, že z, nebo ch, chceme začít co nejrychleji v prosinci, asi se to nepodaří. Požádal jsem italské předsednictví velmi otevřeně. Oni slíbili, že udělají vše, co bude v jejich silách, abychom mohli začít v prosinci, ale už nemáme mnoho času. Bylo by to samozřejmě skvělé. A i tato zpráva by mohla být značnou podporou do našeho trialogu. Následuje pan Tamburano, který nahrazuje pana Boreliho, stínového zpravodaje za EFDD. Takže pane Tamburano, prosím, máte slovo. Já vás zdravím, pane předsedo, zdravím vás, kolegové. Já chci předat eh, komentáře mého kolegy, který musel odjet do Rigi. Čekáme na vyřešení konfliktu zájmu mezi ITRA a IMCO, ale chci zdůraznit, že je důležité, abychom pracovali společně na větší digitalizaci veřejné zprávy a interoperability služeb online, online, a to zejména u těch členských států, které mají co dohánět v této oblasti. Takže služby online, zdraví, veřejných zakázek zlepší jistě kvalitu služeb dostupných evropských občanům. My jsme proto plně otevřeni a připraveni ke spolupráci v této oblasti. Jsem tomu, že program ISA bude příští roku již funkční. Měli bychom dělat vše, co je v našich silách. V zájmu toho, abychom měli řešení, která jsou otevřená, která nejsou, nejsou vlastněná pouze jednou firm, firmou, otevřená řešení na základě norem ISO. To, to se v Evropské unii vždycky nevede, takže bychom měli jít příkladem. Děkuji. Ano. Ještě nějaké další žádosti o slovo? Nevidím, že by tomu tak bylo. A proto chci poprosit o slovo paní Mar- Margaritu Abekasi, zastupkyně Evropské komise, na stejné, ke stejnému tématu. Si nás můžete informovat o, o obecném postoji Evropské komise. Děkuji vám, pane předsedo. Chci se vrátit k některým bodům, které nadnesli předřečníci. První, který jsem si poznamenala, velmi důležitá věc, kterou řeší také nový program v novém návrhu, a to je vyjasnění vztahu mezi ISA a dalšími programy a iniciativami. Například byla změněna Connecting Europe Facility. ISA se snaží o řešení interoperability mezi evropskými eh, orgány, ale také mezi orgány a občany. Doporučuje horizontální přístup. Nehodla stavět všechna řešení a poskytnout všechna řešení pro interoperabilitu v Evropě. Každá z těchto oblastí má svá vlastní řešení, ale problém je v tom, že neexistuje žádné, žádný horizontální přístup. Někteří se zaměří na infrastrukturu, někteří na různé další komponenty, ale není žádný, žádný horizontální přístup. Takže ISA se snaží naplnit, zaplnit tuto mezeru a explicitně se zmiňuje, že může podporovat další iniciativy. A to v kontextu třeba Connecting Europe Facility i v kontextu dalších eh, programů více v oblasti inovací a výzkumu. Takže je to tu doporučení zaplnit mezery mezi řešeními, které vznikly ve výzkumných programech a mezi řešeními, která budou vzniknou v rámci Connecting Europe Facility. To už bylo zmíněno na předchozím slyšení, například eh, strojový překlad i za podpořila eh, službu strojového překladu a protože již vzniká, taky pře, převezme Connecting Euro Facility jakožto služba, která bude fungovat v rámci CEF. Ovšem na druhou stranu ISA a ISA Square v budoucnu eh, musí šířit tato řešení. Takže třeba strojový překlad jako řešení, bude k dispozici i pro další státní zprávy, aby mohli používat tuto platformu a aby to eh, mohli instalovat i u sebe, čili bude to jako služba v rámci CEFu nebo standardní řešení integrované do řešení jednotlivých státních zpráv. Toto by řešilo tu vazbu, ten vztah mezi různými programy. Další otázka, která tu zazněla jsou další kroky, s nimiž se počítá. Pokud si přečtete ten návrh, vidíte tam velmi důležitý bod a důležitý rozdíl oproti stávajícím řešením, kde se explicitně e, zmiňuje ta evropská architektura a kartografie. To jsou důležité aspekty. Bez celkového přehledu existujících prostředků na evropské úrovni a v členských státech nelze definovat, kam bychom měli napřít naše úsilí. Proto je tak důležité, abychom nejprve vybudovali tu kartografii řešení na evropské úrovni a na úrovni národních eh, zpráv, jak se tady říkalo. Tyto státní zprávy vybudovaly řešení, která mohou velmi dobře použít i státní zprávy v jiných zemích. ale nejprve o tom musí vědět, musí se to šířit, musí to být eh, prohledávatelné a eh, snadno uživatelné. Abych se dostala na, ke kon, na konec eh, mého projevu. Pokud jde o otázku toho, že pouze 16 zemí se podílelo na přípravě ISA, tak je důležité, že je tu několik hodnocení, která probíhá v této oblasti. Jednak ta eh, zpráva o implementaci, z které jsme si udělali dobrý obrázek o tom, co se děje v členských státech. To znamená, v rámci, eh, je to tu ta observatoř, která z, z, schromažďuje všechny informace o interoperabilitě v členských státech a pak tyto informace šíří. Dále, e, průběžné hodnocení programu ISA, to bylo také ráno k dispozici a konečně v průběhu přípravy všechny členské státy byly konzultované a byly tu další četné diskuze ve výboru se všemi členskými státy kolem stolu, které připravovali ten návrh ISA Squared, který máte teď na stole. Děkuji vám a jestli mohu požádat pana zpravodaje, pana Carlose Zoringo, aby uzavřel, aby řekl pár slov na závěr. Pane předsedo, děkuji. Dovolte, abych poděkoval všem stínovým zpravodajům i všem kolegům, kteří zde pohovořili. Rovněž chci poděkovat Evropské komisi. Během sledování diskuse jsem získal pocit, že ty sektory, které jsem stotožnil jako ty nejdůležitější, kde bychom mohli zlepšit situaci, jsou sektory, se kterými souhlasí všichni. A domnívám se, že e, bude nutné, abych ve své zprávě více zdůraznil určité body. Už jsem hovořil o otázce naléhavosti a časového plánu. My tuto naléhavost pociťujeme velice silně. Tento program by měl být od 1. ledna 2016 prvně operacionální, ale to jak z technologického hlediska, eh, tak ze všech ostatních hledisek 1. ledna 2016 eh, Velice bedlivě jsem si vyslechl všechny příspěvky upřesnění komise týkající se harmonizace s ostatními, synchronizace s ostatními programy ale to, co jsme tady slyšeli, eh, objasnilo, že i za dvě by měla být určitým transversálním prvkem pro nejrůznější aplikace v nejrůznějších zemích. Máme tady také digitální možnosti, ale máme různé možnosti, jak toto digitální propojení uskutečňovat. Tady někdo hovořil o agentuře, někdo o, o povzbuzování eh, mezi státních propojení, abychom dospěli k určité rovnovážné úrovni mezi jednotlivými zeměmi, co se týče tedy vybavení a možností využívání digitálního trhu. Potom začlenění programu rozšířování a rozmnožování těchto rozhodnutí, aby si je osvojili podniky, ale k tomu osvojení nestačí pouze technická záležitost. Tady potřebujeme, aby to všichni si uvědomili a proto tomu musíme část těch peněz věnovat vlastně propagaci výhod tohoto programu. Druhá otázka, eh, která zde zazněla, která je velmi obtížná, ale je třeba si ji věnovat, interoperabilita v evropském prostoru. Někteří hovoří o T-typu, čili o dohodě Evropské unie USA, jiní hovoří o jiných částech světa. Na co se máme soustředit? No, Doufám, že mě se ve mném návrhu podaří pokročit co možná nejrychleji. Od září jsme se vlastně s touto zprávou moc nepracovalo, ale myslím si, že další etapy by měly být rychlejší, protože tady máme naléhavost. Děkuji. Uh, thank you very much. Děkuji velice. Pane Nika, rád byste ještě k tomu něco řekl? Děkuji mám eh, dvě poznámky. Jednak ten, eh, ta odpověď komise byla taková trochu plachá, takže by potřebovala možná trošku povzbudit při stanovování priorit a také jasného harmonogramu k přijetí kroku. Takže pokud jde o ty priority, tak musíme vyjít eh, z těch věcí, které jsou, řekněme, Eh, které mají nejvíce negativní, nejvážnější dopad v členských státech. Můžeme začít například fiskální zprávou. Není možné na jedné straně říct, že je tu eh, tedy 300 miliard eh, eur a na straně druhé klasické řešení interoperability, které by mělo evidentní, hmatatelný, měřitelný Eh, dopad, kdy třeba řada bank byla zachráněna z, se státních rozpočtů. A potom se takováto síť výměny informací mezi státními zprávami přesto nerealizuje. Přitom by to hodně pomohlo. Pokud jde o strojový překlad, tak ten je nepochybně důležitý, když se podíváme na to, co by mohlo mít eh, měřitelný dopad, tak měli bychom začít skutečně s tím, co má měřitelný dopad, jako je daňová zpráva. Protože ty, myslím, že jsou na tom už teď dobře z hlediska um, ehm, IKT, ale často mezi nimi neexistuje žádná výměna informací. Také třeba celní služby. Eh, takže to je další bod stanovování priorit. A měli bychom podpořit, povzbudit komisi, aby co nejrychleji vypracovala konkrétní akční plán z harmonogram, kde se řekne, jaký je krok a jaký je termín jeho realizace. Děkuji. Děkuji panu kolegovi Nikovi za tyto komentáře. A rovněž náš zpravodaj, pan kolega Zorino, vám mohu sdělit, připraví návrh své zprávy a 22. ledna příští rok budeme zvažovat tuto zprávu. Bude se rovněž konat slyšení k ISA 2 téhož dne. To už jsem tedy přešel, jak jste si všimli, k našemu harmonogramu. Lhůta pro podávání pozměňovacích návrhů 6 dnů později, tedy 28. ledna roku 2015 ve 12 hodin v poledne. Hlasovat na půdě našeho výboru se bude 14. dubna příštího roku a na plenárním zasedání počítáme s hlasováním v červnu na červnovém zasedání. Takto předběžně to máme naplánováno. náš zpravodaj je odpovědný za všechno. Tedy v první řadě právě on. S kterým zlučném okay. Ano, pane předsedo, hravě to zvládnu. Děkuji, milí kolegové, za tuto rozpravu, za aktivní přístup k tomuto tématu. Děkuji rovněž za podnětné připomínky pana kolegy Niky. Děkuji všem. Strategie v oblasti energetické bezpečnosti v Evropě. Další nesmírně důležitá záležitost. Zde bych rád všem připomněl i sobě, že komise přišla s návrhem této strategie už v květnu letošního roku po krizi v Ukrajině nyní víme, že otázky se staly ještě urgentnějšími, protože zima se blíží a situace se nezlepšuje. A ITRE se rozhodlo přiší, přijít se zprávou z vlastní iniciativy ke strategii o evropské bezpečnosti v energetické oblasti a rovněž veřejné slyšení proběhlo a to 5. listopadu. Dnešní diskuse je první výměnou názoru eh, k tomuto důležitému tématu. Tedy podobně jako u interoperability začneme s pravodajem, budeme se zabývat i telekomunikacemi, digitální agendou a tak dále. I tato diskuse bude předcházet vypracování zprávy. Nejdříve se obracím na zpravodaje pana Saudargase, aby se podělil o své názory, o svůj přístup. Určitě vaše zpráva bude obsahovat prvky, které se rovněž objeví na našem lednovém zasedání. Prosím, pane kolego Saudargasi. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, jak už jste se zmínil, diskuse už vlastně běží. Konalo se slyšení, konaly se jiné důležité konference, kulaté stoly o nejrůznějších aspektech této záležitosti. Já se od začátku snažím zjistit, zda tedy velice obsažné sdělení komise opravdu obsahuje všechny aspekty energetické bezpečnosti a zamýšlím se nad tím, na čem záleží více, na čem méně. A to co bude prioritou z mého pohledu, to obsáhnu do návrhu zprávy. Ta bude hotová příští týden. Na úvod bych ještě rád poděkoval všem stínovým zpravodajům. Už proběhla první výměna názoru. A už se snažím zapracovat i jejich náměty do svého návrhu. Jak už jsem se zmínil, to sdělení je velice komplexní, jsou tam i složité záležitosti a já se to pokusím takto obecně uvést a rovněž vás seznámit s tím, jak bude ta zpráva nasměrována my jsme se snažili rozlišit mezi interní a externí dimenzi energetické bezpečnosti, protože ty každá mají trochu jinou povahu a rovněž se tam snažíme sepsat takový úvod. Jak už jste se zmínil, Samozřejmě hlavní, neli jediný důvod, proč vedeme diskusi o otázce bezpečnosti právě nyní, je plyn, dodávka plynu, která prochází Ukrajinou a to že se blíží zima a budeme na tom plynu závislí. Bohužel o zprávě budeme hlasovat až po zimě, tedy rozhodně ji nekoncipujeme nějak krátkodobě. Není to nějaká taková rychlá reakce. Víme, že komise už koncipuje ty zátěžové testy našich energetických sítí a my se snažíme k tomu přistupovat z dlouhodobého pohledu. Tedy hlavním cílem je energetická unie. V tom smyslu, že energetická bezpečnost by se měla stát takovým zásadním pilířem, který doprovodí konkurenceschopnost a udržitelnost v oblasti energetiky, tedy interní dimenze, tam je samozřejmě rozumné moderovat poptávku po energii, sledovat to a rovněž univerzálně zavést energetickou účinnost. Takže to bude jedna z důležitých záležitostí v té zprávě. I tam hovoříme o směrnici, o energetické úspornosti budov, o energetické účinnosti a tak dále. Další důležitý aspekt je výroba generování energie. Tam chceme zdůraznit, že toto by se mělo týkat každého každého mm, mezičlánku v tom řetězci, čili počínaje instalacemi, technologicemi, či naše vlastní zásoby energetické. To, co máme k dispozici sami, to musíme využít maximální měrou. A potom tam budeme mít ještě separátní oddíl, který se zabývá technologií. Při výrobě technologií i tam bychom měli využívat vlastních vyvinutých technologií. Pak plně integrovaný energetický trh. To samozřejmě je takovým předstupním předpokladem pro kvalitní energetický trh v rámci energetické unie, tedy ECI, vše by mělo být implementováno ve správném čase. A pak externí dimenze. Sice se to zdá hned od začátku jasné, ale já bych si dovedl zdůraznit určité aspekty. Nejdříve, pokud jste závisí na jednom jediném zdroji, tak musíte diversifikovat, to vás napadne hned. Ale jak koncipovat tu diversifikaci? Tam záleží na tom, aby ty jiné alternativní zdroje byly spolehlivé. A na závěr tohoto úvodního slova bych si dovolil ještě říci, že jsme nedávno zjistili, že právě Rusko už nepatří k těm spolehlivým zdrojům energie a to si myslím, že by zde mělo zaznít zcela jasně. Důvod Oni explicitně odmítají dodržovat zákony v Evropě a pravidla a používají energetické dodávky jako politickou zbraň. To bych řekl, pane předsedo, na úvod snad stačí. Děkuji, pane kolego. A nyní stínoví zpravodajové ze všech politických skupin. Miroslav Poche. Pane předseda. Um, ehm, dovolte mi na úvod, abych um, poděkoval Evropské komisi za sdělení z května letošního roku. Ehm, vznik tohoto sdělení vítám, eh, protože rostoucí závislost na fosilních palivech, jejich dovozu a je ekonomickým i politickým problémem pro většinu členských států Evropské unie. Všechna opatření, která Evropská komise ve svém sdělení nabízí, eh, jsou de facto nutnými kroky, které musíme eh, podstoupit, ať už je to diverzifikace zdrojů, eh, solidarita mezi členskými státy, nebo velmi důležitým krokem by mělo být řízení poptávky po energii. Zmínil bych asi dvě výhrady, které k tomuto sdělení mám a které jsou spíše formálního charakteru. Evropská komise vnímá velmi úzce pojetí energetické bezpečnosti. Energetická bezpečnost dle našeho názoru nemůže být pouze o dodávkách surovin eh, za ceny a v množství, které členské státy potřebují, ale musí být také o udržitelnosti eh, celého energetického systému, eh, jeho stabilitě a také schopnosti čelit energetické chudobě, to znamená nedostatku energie pro všechny obyvatele členských států. Chybí dlouhodobá vize. Eh, ta, eh, to sdělení Evropské komise nebo ten současný stav energetické bezpečnosti eh, je vnímán střednědobě a já si myslím, že chybí dlouhodobá vize evropského energetického systému a na tu bychom se my v příštích letech měli zaměřit. Diskutovali jsme i mezi ostatními stínovými zpravodaji na naší úvodní schůzce o tomto problému a já musím poděkovat za tu schůzku, protože byla velmi přínosná pro mě. Ehm, koherentní energetická strategie by měla eh, obsahovat eh, jak střednědobá opatření, eh, reagující na možné hrozby vyplývající z naší závislosti na fosilních palivech, tak na změny ve struktuře našeho energetického systému, ke kterým v poslední době dochází. Eh, na závěr bych rád zdůraznil asi čtyři eh, kroky, které myslím, že bychom v té zprávě měli zmínit, které bude potřeba eh, do budoucna ještě udělat. Za prvé jsou to investice do technologií, které by nám umožnily výrazně modernizovat energetický mix členských států při zachování ale principu technologické neutrality, tak aby členské státy měly možnost Eh, si rozhodovat o využití energií eh, z různých zdrojů podle své potřeby a podle svých cílů. Eh, určitě mezi tyto kroky musí patřit energetická účinnost a úspory ve spotřebě energií, což je velmi krátkodobě dosažitelný cíl díky investicím a to by nám mělo umožnit moderovat poptávku. Jistě je to otázka týkající se infrastruktury, Ehm, kdy investice do eh, projektů společného zájmu jsou nutné, nicméně modernizace muse, musí vést k vytvoření eh, tzv. chytrých sítí, smart gridů, eh, které zaprvé budou schopné reagovat na fluktuaci ve výrobě obnovitelných zdrojů energie a také zajistit dodávky energií pro obyvatele Evropské unie. A na neposlední v řadě je funkční trh s energiemi, Eh, který by měl snížit eh, citlivost členských zemí na náhlé výkyvy eh, v dodávkách energie ze zemí nebo od dodavatelů vně zemí Evropské unie nebo dokonce na jejich přerušení. I tomu se musíme věnovat a to je jeden z klíčových bodů, které budu já ke zprávě navrhovat. Děkuji. Děkuji, pan... Děkuji vám, pane kolego. A nyní pan Ashley Fox za EKR. Thank you, President. Děkuji. A děkuji za ty úvodní názory k této otázce na zasedání stínových zpravodajů na eh, minulý týden. Já za to děkuji panu Sargastovi. Evropská energetická eh, bezpečnost je důležitá pro další konkurenceschopnost evropských ekonomik. Klíčem k dosažení této bezpečnosti je funkční jednotný trh, který eh, umožní, aby eh, dodávky energie mohly eh, volně plynout po celé Evropě, aby se zvýšila konkurenční soutěž. Musíme dovolit členským státům rozhodovat si svůj vlastní energetický mix, který je pro ně optimální. A souhlasím s panem Zadekastem, že zvyšování energetické účinnosti a snižování poptávky má, obojí hraje svou roli. A měli bychom podpořit všechny inovativní technologie, které pomohou snížit spotřebu. Ale je to zejména jednotný a dobře fungující trh, který dá zemím tu bezpečnost, kterou potřebují. Až dosud většina integrace trhu byla omezena na severní a západní Evropu ale dokud nevzniknou důležité spoje přes celý, napříč celým blokem, nebude mít Evropa skutečně jednotný eh, energetický trh. Dobrým příkladem je nedostatek eh, kapacity propojovací mezi Španělskem a Francií. Sedm španělských eh, terminálů na zpracování likvidního Eh, zemního plynu by mohl, mohli uspokojit poptávku v celé Evropě, ale Francie váhá se zajištěním interkonektorů. Rusko, je, souhlasím, je nespolehlivým zásobovatelem plynem. Otázkou je, jak jinak jsme mohli přistoupit ke krizi v Ukrajin, na Ukrajině, kdybychom si byli jistí, že můžeme nahrazit, nahradit ruský dovoz eh, od jinut, například tedy eh, plynem ze středního eh, východu přes španělské terminály. Eh, ten jednotný funkční trh je přesně tím okamžikem, na který může v komise mít velmi pozitivní vliv a může v tom sehrát důležitou roli. Měli bychom dát prioritu projektům společného zájmu, zajistit, aby ty projekty, které již se ještě nerozběhly, dostaly nezbytnou politickou a finanční podporu. A musíme také zajistit, aby třetí energetický balíček byl plně zaveden všemi členskými státy, což by otevřelo trh elektřinou a plynem a všichni by měli prospěch z větší konkurence a nižších cen. Pokud jde o nákupy, členské státy by měly mít možnost eh, dobrovolně spolupracovat, pokud nebude porušen žádný zákon v oblasti hospodářské soutěže. Ale neměli bychom mít žádné kolektivní nákupní dohody vedené komisí, protože to by mělo opět negativní dopady na eh, konkurenceschopnost, eh, hospodářskou soutěž a funkčnost trhu. V konečném důsledku je to trh, trh je klíčem k energetické bezpečnosti. Evropa může pouze přijmout kroky, které napomohou tomuto kroku, ale pak musí mít tu seberu věru ustoupit a nechat trh fungovat. Vždy existuje pokušení politiku zasahovat různými náhodnými cíly, kvótami a zmražováním cen. U nás máme e, laboristického předáka, který říká, že na 12 eh, měsíců zmrazí ceny. Jaký to bude mít efekt? Vytvoří to nejistotu pro podniky, sníží to investice a povede to nakonec z dlouhodobého klediska k vyšším cenám pro koncové spotřebitele. Děkuji vám. Já vám také děkuji. Náš místopředseda pan Petersen za ALDE stínový zpravodaj. Děkuji vám, pane předsedo. Předně mi dovolte poděkovat zpravodaji za vynikající spolupráci, všem kolegům za ochotu najít společnou půdu v této tak důležité otázce. Jistě si všichni jsme vědomi výzvy, které čelí mnohé evropské státy při zajišťování dodávek. Zvláště v zimě, kdy je to často otázkou života a smrti. Dánsko čelilo energetické krizi v 70. letech, což eh, vedlo k tomu, že bylo dokonce eh, vypnuto topení a rozhodli jsme se, že už nezůstaneme závislí na dovezené energie a že zajistíme svoji energetickou bezpečnost prostřednictvím investic do omezení energetické eh, spotřeby zvýšení účinnosti, využívání eh, energie z odpadu a také obnovitelných energií, včetně eh, větru a biomasy. Vzpomínám si na jednoduché eh, politiky v 70. letech, jako například neděle bez aut, což pomohlo zvýšit povědomí občanů o těchto důležitých otázkách. A teď už Dánsko není závislé na dovážený, dovážené energii, plynu a ropě a vytvořila nov, místní pracovní příležitosti. A je to eh, exportní eh, ekonomika v rozvoji energetických technologií a energetické účinnosti. My eh, jsme ukázali, že je možný přechod ze závislosti na fosilních palivech a může eh, to vést k ekonomické prosperitě. Já doufám, že v této zprávě eh, ukážeme, že je možné vyměňovat, vy, vyměňovat si osvědčené eh, postupy a posílit investice do obnovitelných energií, tak aby to posílilo energetickou bezpečnost pro mnohé ostatní v Evropě. Měli bychom usilovat o to, aby finanční zdroje, které už jsou k dispozici prostřednictvím evropských i e, fondů i soukromých financí, stejně jako nové zdroje z Junkrova balíčku, byly zapojeny do projektů, které budou e, mít dopady na energetickou bezpečnost a zároveň budou vytvářet pracovní příležitosti přímo na místě. Pomocí takového uceleného celostního přístupu můžeme posílit e, vnitřní růst a zároveň eh, zajistit, aby naše občané byli v zimě v teple, aby nebyli obětí hrozeb ze strany politické nestability nebo agrese. A budu se nadále těšit na spolupráci s s tínovým zpravodaj a doufám, že hodnotným eh, způsobem přispějeme k této debatě. Děkuji. Mikrofon. Mikrofon. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dovolte, abych nejprve poděkoval kolegovi zpravodajovi za eh, toto, uh, to, to důležité zasedání, které jsme měli minulý týden ve Štrasburku. Všichni jsme se společně uh, pokoušeli najít sevřeně mm, co možná nejlepší konzenzuální zprávu. Ve jménu GUE musím však říci, že tato zpráva vykazuje určité slabiny. Neboť mm, bezpečnost energetických dodávek souvisí bezprostředně s tím, že energie musí být statek, ke kterému budeme mít všichni stejně rovnoprávný přístup. Eh, přístup k dostupné energii. A myslím si, že i to bychom měli vyzdehnout ve zprávě, když tady hovoříme o bezpečnosti energetického zásobování. To je první bod, který bych chtěl zdůraznit. Za druhé, jak už jsem řekla, sešli jsme se minulý týden se spravodajem a stínovými spravodaji, už jsme o tom hovořili. Myslím si, že jednou z priorit musí být bojování proti energetické chudobě. To je něco, Eh, co existuje v mnoha regionech Evrop, států Evropské unie a to musíme vyřešit. Musíme proto nabídnout nějaké řešení. Eh, dalším bodem, který je nezbytný a sice naléhavě nezbytný, eh, bezprostředně realizovat opatření v oblasti strategií energetické, aby se překonala izolace určitých oblastí v členských státech, neboť již mnoho let vidíme, že vlastně až do roku 2005 tento cíl ještě nebyl uskutečněn. A za třetí, abychom mohli dosáhnout těchto cílů, musíme se postarat o to, aby Evropská unie využila veškeré možnosti, aby se zbavila z energetické závislosti. Musí získat energetickou soběstačnost. Důležité rovněž je, uvědomit si, že existují ve, ve východním a ve východním prostoru Středomoří eh, také a blízko Kypru existují významná ložiska. A je proto nezbytné, abychom uvažovali o možnosti pipelineu, čili potrubí z východu jižní části Středomoří abychom tím posílili nezávislost energetického zásobování v Evropě. Musíme cíle sledovat z dlouhodobé perspektivy. Dnes je jasné, že tady existuje naléhavá potřeba. zejména ve východním středomoří, protože tam plánované potrubí v současné době bylo zrušeno a to souvisí i s těmi problémy, které v současné době vidíme na Ukrajině. Čili je nezbytně nutné, aby Evropská unie uvolnila prostředky pro to, aby existovala energetická spolupráce se zeměmi ležícímu na jihu a jeho východě Evropské unie jako Kypr. Děkuji. Zelené. Pan Benedek Javor má slovo. Děkuji. Chci se připojit k těm, kdo děkovali komisi za zveřejnění této strategie, našemu zpravodaji za iniciativní práci a za první eh, diskuzi o jeho eh, námětech. Za zelené chci eh, uvést několik našich bodů, které považujeme za důležité k této strategii. Za prvé k postupu. Velmi stručně je potřeba vnímat, že strategie byla publikována komisí, komisí bez předchozí diskuze s, dis, s parlamentem, s lidmi, se společností. Je to strategie prakticky hotová a je tu velmi malý dopad na konečnou podobu této strategie, což eh, z čehož vyplývají určité otázky eh, ohledně demokratického deficitu. A teď eh, k několika oblastem, kde bychom chtěli tuto strategii posílit. Za prvé, musíme si uvědomit, že to není izolovaný dokument, ale musí být napojena na další strategie a opatření Unie, včetně balíček energetický 2030 celková strategie 2020, systém ETS, obchodování s emisemi a tak dále. Musíme rozhodnout, co je ten zásadní plán, jako tedy ten takzvaný master plan, čeho chceme dosáhnout, za jakoukoliv sociální či environmentální cenu zabezpečení energie, nebo uh, i uh, směřovat směrem dekarbonizaci, jaká je zkrátka celková, celkový směr energetické politiky musíme postupovat splněním balíčku 2030 a strategie 2020 směrem ke eh, odbourání uhlíku z energetické eh, rovnice. Pokud eh, to počítá se zvyšováním emisí CO2, tak je to pro nás nepřijatelné dokonce i na vnitrostátní úrovni, tam, kde vznikají emise skleníkových plynů. Za druhé, To říká i sama strategie, že pokud splníme všechno, co v té strategii je, tak závislost Evropy na fosilních palivech se zvýší, ne sníží. Takže ta opatření, která v té strategii jsou a která říkají, že se mají, máme zaměřit eh, na infrastrukturu plynovou, nesníží naši závislost. Proto musíme přejít zejména k energetické účinnosti, snížení poptávky a vyšší podíl doma vyrobené obnovitelné energie. Dále otázka energetické chudoby, to již eh, zmínil kolega z GUE. Energetická bezpečnost není jenom bezpečností dodávek, ale také možnost přístupu každého občana k energii. Nemá to být umělým snižováním cen, ale tak, aby občané mohli spotřebovávat méně prostřednictvím investic do energetické účinnosti. A to musí probíhat na evropské i státní úrovni. Další, dále energetický systém, který bychom si přáli vytvořit. Teď máme centralizované fosilní a jaderné systémy a pokud si přejeme skutečnou energetickou účinnost, měli bychom snížit poptávku, a pokud chce, chceme odolnější systémy, musíme investovat do takzvaných smart gridů, inteligentních sítí, decentralizovaných systémů, což je jediný způsob, jak můžeme dosáhnout cíle snížení energetické závislosti Evropské unie. Za páté, finanční otázky. Mohu, můžeme pronášet mnoho krásných slov energetické účinnosti, a bezpečnosti, ale v konečném důsledku bude vše záležet na tom, kde vezmeme peníze, kam, jak alokujeme eh, evropské finance, jak nastavíme priority. To je rozhodující součást této otázky, včetně Junkrova balíčku evropských fondů a všeho ostatního. A poslední bod je geopolitický. Jak řekl pan Saudargas, tak Rusko není spolehlivým partnerem již, ale musíme si uvědomit, že to není jenom o závislosti na plynu, ale také na ruských investicích do eh, evropské energetiky, včetně jaderného sektoru. A není to jenom o Rusku. Pokud napojíme Evropu na další nespolehlivé partnery kdekoliv jinde na světě, nepovede to k větší bezpečnosti, jenom k jiným druhům závislosti na další nespolehlivých partneřích. Děkuji, kolego. A slovo dostane pan Tamburano za EFDD. Děkuji vám, pane předsedo. Vůbec jsem nevěděl, že máme k dispozici tolik minut. Kdybych to býval věděl, tak by si připravil další expoze. Ale dobrá, eh, jedna věc je zřetelná. V tomto dokumentu chybí obyvatelé. Hovoří se o the people, ale eh, obyvatelstvo jako takové mi tam nějak chybí. Potřebujeme přece bezpečn- energetickou bezpečnost eh, a obyvatelstvo by mělo být informováno o ekonomických a politických rizicích, kterým je Evropská unie na eh, základě své závislosti vystavena. Ani ne tak infrastruktura a tak dále. Jedná se mi spíše o mentalitu a postoj lidí, o takzvaný sociální software. A teď se dostávám k dokumentu jako takovému. Souhlasíme s tím, že je nezbytnější, silnější diverzifikace zásobování, což vede také k lepší odolnosti, ale nemělo by to na druhé straně vést k nadměrným a přebytečným kapacitám. Potřebujeme strategické projekty, a Tady se také stále hovoří o infrastrukturách pro převoz fosilních paliv. Mm, tady eh, samozřejmě chceme myslet i na stavební průmysl v Evropě, který je velice aktivní, ale na druhé straně chceme především pomoci znevýhodněným skupinám obyvatelstva ohroženým energetickou chudobou. Jsme velmi závislí, musíme mnoho změnit, zejména co se týče vytápění budov. Ale stabilita, odolnost, energetická jistota, to tu bohužel zatím zaručeno nemáme. Energie pochází často z regionů, eh, které jsou geopoliticky velice nestabilní. Není to jenom Ukrajina, Rusko, když se podíváme, odkud dovážíme ropu, nejenom plyn, pak si musíme uvědomit, že e, tyto dávky nejsou zaručeny. Zejména e, v, s ohledem na ceny. Dobře, teď jsou ceny za barel relativně nízké, což je výhodné pro světovou ekonomiku, ale jistě to není trvale udržitelné a vede to potom také ne, k tomu, že by to nezatížilo také eh, celkovou bezpečnost ve světě. Eh, když se podíváme na Spojené státy, nejenom oni, i okolní svět se dostane do další energetické a ekonomické krize, taková, jaká byla v roce 2007-2008, jistě bude následovat druhá. Musíme tedy uvažovat dlouhodobě, musíme objevovat nové zdroje energie. Co se týče fosilních paliv, tady nemůžeme se vracet k našim ložiskům. Pane předsedo, v nukleárním sektoru, o kterém se hovoří, já nevidím žádnou bezpečnost. Politicky je to možná stabilní, ale i nukleární energie se mohou stát cílem teroristických útoků. Paní Castellovera, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, jistě se tady zmínila celá řada aspektů, eh, o kterých bychom se byli zmínili i my, kteří jsme zbyli na konci diskuze, a proto já se budu spíše velice rychle soustředit na to, co podle mě je základem tohoto návrhu. Já jsem velice chtěla poděkovat našemu kolegovi Saugardasovi mm, za tak srozumitelný návrh mm, k, k této strategii energetické bezpečnosti. Všechno, co řekl, vlastně je správné zmínil všechny aspekty, které musí ta zpráva obsahovat. Je jasné, že bezpečnost může být zaručena ze tří, pouze díky třím aspektům. Za prvé, nulová závislost a to vyžaduje diverzifikaci energetických zdrojů v určitých případech s novými zdroji, v jiných případech eh, s výzkumem a inovací, které urychlí čerpání již stávajících zdrojů, jako například obnovitelné energie. Za druhé, musíme mít dobrý systém propojení v celé Evropě a musíme tedy doplnit neexistující propojení, která ještě existují. Ehm, vlastně hovořil už potom kolega Fox v případě Španělska. A za třetí je nezbytná efektivita v rozvoji a v působení všech článků tohoto propojeného systému. A No, bohužel řečnice je tak odvrácena od mikrofonu, že se nám těžko daří chápat její slova. Je tedy nezbytné, aby energie byla bezbe- bezpečná, Evropské unie, aby byla zaručena. Ale k tomu já bych ráda připojila. Kromě toho tady budeme mít příležitost, protože přijde komisař odpovědný za energii. Je tady otázka financování energetických struktur, které se vážou na návrh předsedy komise týkající se toho fondu 300 miliard eur a budeme mít pravděpodobně příležitost hovořit s panem komisařem i o tomto tématu, ale zdá se mi, že je třeba spojit tuto vizi která se skýtá v této první diskusi a v první výměně názorů, propojit to právě s těmito možnostmi financování projektů prostřednictvím infrastruktur související s tím. Děkuji mnohokrát. Váš madam Dalí. Děkuji. Paní Dali jako další. Děkuji, pane předsedo. Na začátku tady jasně řeknu, v čem, v jakém aspektu mám zájem o tu zprávu. Já jsem stínovou zpravodajkou eh, v Envy za podobnou zprávu a proto jsem velice ráda, že se zde mohu účastnit této velice zajímavé výměny názoru a rovněž pochopit uvažování kolegu z tohoto výboru. A tady souhlasím, že bezpečnost energetických dodávek jak pro firmy, tak pro občany patří k nejdůležitějším cílům Evropské unie, zejména dnes proto si myslím, že musíme opravdu zajistit spolehlivý, kompatibilní přístup ke globálním dodávkám energie, protože musíme zároveň podporovat konkurenceschopnost evropského průmyslového odvětví. Na druhé straně ale musíme dodržovat a držet se dlouhodobého cíle dekarbonizace a zároveň dodávat každé domácnosti energii, kterou si může dovolit. Nicméně všichni jsme si vědomi toho, že Evropa je jedním z největších eh, nákupců, příjemců energie, na globálním trhu a proto potřebujeme novou strategii. Proto souhlasím s tím, jak komise identifikovala v tom sdělení středně a dlouhodobé cíle a jsem přesvědčena, že opravdu je třeba se jim věnovat. Tři základní priority, které jsou z mého pohledu zejména urgentní. Energetická bezpečnost a přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku by měla být prioritou. Měli bychom se zbavit energetických ostrůvků a to, ta propojenost výroby například elektrické energie by měla být 10% při nejmenším do roku 2020 a diversifikace dodávek. Dodávky i trasy. Tam bychom měli zrychlit stavbu eh, jihoevropského koridoru a těch přístavů pro skapaněný plyn v Jižní Evropě. Komise prosazuje osm pilířů z těch, podle mě záleží zejména na čtyřech oblastech, na které bych se ráda soustředila, zejména diversifikace externí dodavatelů a infrastruktury, eh, vývoj energetických technologií a výstavba integrovaného energetického trhu a zvyšování výroby energie v samotné Evropské unii. Takže z pohledu mého zájmu, z pohledu výboru Envy, velice ráda budu spolupracovat s kolegy z výboru ITRE, protože tady opravdu musíme se snažit o plně integrovanou politiku, to je v zájmu nás všech a navíc na to pohlížíme podobným způsobem a je to urgentní věc. Děkuji. Paní kolegyně a nyní pan Karinč. Thank you very much, Chair. Uh, a lot... Děkuji. Bylo, zaznělo to hodně v 70. letech, eh, kdy byla ropná krize a embargo, tak eh, to vedlo k podstatným změnám v celém světě. Francie přišla k jaderné energii, Spojené státy zahájily ten svůj dlou, své dlouhodobé hledání energetické nezávislosti a nyní se zdá, že to začínají dosahovat po prostřednictvím břidlicových plynů. A pokud je o energetickou bezpečnost tak to má teď nový význam eh, s událostmi v Ukrajině. Nadměrné využívání dodávek energie jakožto politické zbraně, to činí energetickou situaci v Evropě srovnatelnou se 70. letmi, kdy byla ropná krize související se Středním východem. Dovážíme 53% celkové mnoho množství energie. 66% našeho plynu a většina z toho je z Ruska. A polovina přes Ukrajinu. Takže evidentně máme nadměrnou závislost na jediném zdroji energie. Jaká jsou řešení? Většina z nich byla naznačena tady. Ale já bych jen zdůraznil, jak to vidím já, jinak pan Fox se toho přesně dotkli. Jednotný trh. Potřebujeme fungující trh energií. Tak, aby v případě, že eh, dodávky v jedné části systému budou přerušeny, aby bylo možné je získat jinot. Teď mluvím specificky o plynu. Potřebujeme nejenom projekty na papíře, potřebujeme, aby tyto projekty byly implementovány, aby existovala rozmanitost různých zdrojů. Si musíme najít eh, řešení, abychom se dostali, řekněme, třeba k azerbajdžanskému nebo k jiným zásobám do Evropy. Tohle všechno se musí tedy realizovat, je to první velmi zajímavá výměna názorů. A děkuji za ty e, předběžné podněty a myšlenky. Všem my, eh, děkuji panu Saudargasovi, ale potřebujeme skutečně čerstvý nový přístup, podobně jako to bylo s embargem v 70. letech. Protože tentokrát jsme extrémně závislí nejenom na, ne na středním východě, ale na Rusku a Rusko se chová způsobem, který z ekonomického hlediska je nepředvídatelný. Proto to musíme brát jako fakt. Chtěli jsme, aby to bylo jinak, ale není to jinak. Takže berme to jako skutečnost a dělejme všechno, co se dá, abychom byli méně závislí na vrtoších e, našich dovozců. Děkuji. Pan Hirauta vydal. Děkuji, pane předsedo. Energetická bezpečnost znamená spolehlivost dodávek. A to bylo konstantní obavou energetické evropské politiky. A eh, když se podíváme již na roky 70 a uvědomíme si, jaké eh, krize vypukly v souvislosti s rokem 77-79, jak se Evropa dostala do závislosti na OPECu. A eh, Téma, o kterém dnes hovoříme, souvisí také se současnou situací, současnými okolnostmi, eh, které eh, způsobují, že prioritou naší politiky eh, musí být to, co je také vyjádřeno v našich smlouvách. Domnívám se, že ukrajinská krize by neměla být jediným důvodem, proč soustředujeme náš zájem na energetickou bezpečnost. Musíme si kromě toho uvědomit, že předpovědi Mezinárodní agentury pro energii jsou, že eh, do roku 2035 se energetická spotřeba zvýší o dvě třetiny. V současné době proto musí tyto snahy eh, tvoji, eh, eh, tvořit priority v naší energetické politice. Musíme zvažovat alternativy, které nám umožní zvýšit tuto energetickou bezpečnost. A tak místo toho, abychom všechna vejce dali do jedné líhně, komise navrhuje různá opatření. A já bych tady rád podtrhl to, co je důležité, aby komise kromě toho, že samozřejmě zdůrazňuje roli, kterou mohou hrát pro energetickou soběstačnost znovu obnovitelné energie. Nelze zapomínat na nukleární energii, na břidličný plyn či na technologie CCS. Evropa se nenakládá, eh, nenachází promiňte, v situaci, kdyby mohla pohrdat jakýmkoliv zdrojem energetickým protože je třeba, abychom prostě zachovali energetickou bezpečnost. Velice relevantní je zdůraznění technologií eh, v energetických sítí. Tato oblast by měla tvořit mm, také eh, velkou část fondů, které by Evropská unie měla věnovat na to, aby nakonec vznikla skutečně bezpečný, aby vznikl bezpečnější energetický systém. Eh, ve, své vlastní, ve svém sdělení komise uznává nezbytnost, eh, možnost využití Evropského fondu pro regionální rozvoj, mechanismus pro propojení Evropy anebo Horizont 2020. Na závěr bych rád řekl, že bychom měli znovu a znovu zdůrazňovat nezbytnost dokončení energetického vnitřního trhu. To je cíl, který si stanovila Evropská unie pro tento rok a je velice vzdále na jejímu uskutečnění cíl propojit jednotlivé členské státy, e, to je věc, o které diskutovala Evropská rada, ale zatím to zůstává na rovině prohlášení. E, ale to už vyjádřilo usnesení parlamentu e, k tématu Horizontu 2020 jako závazný cíl je třeba, aby se posilovaly také přeshraniční infrastruktury, které propojují i energetické ostrovy se střední Evropou. E, kromě toho se nemůžeme uspokojit jenom jedním cílem, který byl stanoven už v roce 2012. Musíme být velice Ambiciózní a zvýšit to z 10 na 15 až do roku 2030, tak jak eh, to navrhla eh, komise. Ne jenom proto, že jsem Španěl, ale také proto, že jsem Evropan. Rád bych připomněl, že Španělsko má možnost energetické výroby, výroby energie a ke, že je vlastně vstupním přístavem Španělsko pro dovoz energií z mnoha zemí a proto se domnívám, že Španělsko by mohlo pomoci zemím, které jsou závislejší na plynu. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Další je na řadě pan Herbert Royal. Prosím, pane kolego. Milé kolegyně, milí kolegové, Hovoříme už drahnou dobu v Evropě o tom, jak je energie důležitá, ale málo kdy hovoříme a proto tak vítám eh, tuto předlohu o energetické bezpečnosti. Energetická bezpečnost je centrální. My jsme se v posledních letech zaobírali řadou jiných energetických otázek, také v souvislosti s ochranou klimatu, ale najednou vidíme, že nám teče robot. To je velice významná otázka, na kterou musíme reagovat. Ale ta odpověď není vůbec tak komplikovaná, když to zhrneme, co tady dnes zaznělo. Znamená to, že nelze nikdy sázet na jednu jedinou kartu. Můj kolega to právě řekl. Ani na jedno dodavatele, ani jeden druh energie. Je třeba mít celou paletu, celý, celý vějíř možností eh, když máme, eh, jenom jedno, když máme jednu energii, kde odpadne dodavatel, no tak musíme sahnout po jiné. Samozřejmě tady nesmíme se vydávat v nebezpečí a proto je nezbytně důležité, abychom eh, zohlednili a jiné potenciály v Evropě a abychom si s nimi nezahráli. Eh, Američani nám ukazují, jak eh, vlastně hm, zacházíme s plynem. V Evropě jsme to moc nezohledňovali a já si myslím, že to je neodpovědné řešení zříkat se těch uh, potenciálních ložisek, která jsou v Evropě, nevyužívat je, nepustit se do diskuze s občany, jak frackingem využívat břidličný plyn. A zase v jiných státech proběhla kritická debata o nukleární energii a teď tam zase začíná kritická debata o uhlí, že tady se také objevují snahy o snížení eh, využívání uhlí. No promiňte, ale když potřebujeme energetické energetickou bezpečnost, potřebujeme energii nejenom pro průmysl, i pro naše občanky a občany, ale když to chceme zaručit, tak musíme nejenom využívat nové a budoucí potenciály, ale musíme také tradiční potenciály využívat stejnou měrou Jestliže je toto výsledek politických porad, tak je to dobré. Znamená-li to, že z toho vzejde pouze nějaká pochvalná píseň na obnovitelné energie, tak to tak dobré nebude. Děkuji, pane kolego. A poslední řečník na mém seznamu, pan kolega Malinov. Děkuji. Já se ozývám, protože mám dojem, že zde došlo k nějakému nedorozumění. Například strach z toho, že byl projekt South Stream zrušen. Já zde hovořím jako představitel Bulharska a mohu vás všechny ujistit, že my jsme nesmírně spokojeni s tím, že byl ten projekt nakonec zrušen. Už celé dlouhé tři roky se ruská zpráva snažila donutit Bulharsko k porušování evropských zákonů a k započetí stavby tohoto plynovodu. A já doufám, že ani Evropská komise, ani tři Naštěstí tedy nedošlo k tomu, aby se některá ze tří bulharských vlád k tomu odhodlala. Nyní konečně byl pan Putin donucen k tomu, aby uznal, že existuje evropský právní rámec, právní stát a energetická koncepce Evropské unie. Nyní však bude nátlak na bulharské občany, na bulharskou vládu, v tom smyslu, že pokud bude chybět energie, tak to je vše na Evropské unii, která se snaží si s Ruskem eh, něco domlouvat a zároveň nepřipouští, aby si někdo zorganizoval něco sám. Rusko se zřejmě v nejbližších třech letech odhodlá k něčemu, s čím já už počítám dopředu. Snaží, bude se snažit diskreditovat Evropskou unii a bude se snažit eh, předstírat občanům evropských zemí, že pokud mají problémy, tak eh, se snažíme vymýšlet si pravidla, abychom s nimi nemohli obchodovat. Já si tedy myslím, že zde musíme mít zcela jasná alternativní řešení právě pro ty země, které jsou tak závislé na ruských energetických zdrojích, že se to tady i bojím říci nahlas. Děkuji, pane kolego. A za Evropskou komisi Hans van Sten. Děkuji, pane předsedo. Děkuji zpravodaji i všem poslancům, kteří v této diskusi promluvili. Jedná se o závažné téma. Já na této etapě si myslím, že toho nemám až tolik co říci. Z toho, co jsem se zde doslechl, co jsem si vyslechl, se zdá, že se zprávě dobře daří, že vše pokračuje zdárně a že ten výsledek bude uspokojivý a jsem velice rád, že mi pan Saudat Gas ujistil, že to nastane brzo. Všechny klíčové prvky strategie komise tak či onak při té rozpravě už zazněly. Obtíž bude spíš počívat v tom, jak vše vyváženým způsobem dostat do té zprávy, ale určitě se vám to zdaří. Určitě společným úsilím příslušných členů výboru to dopadne dobře. Jedna věc, kterou bych zde rád zmínil, která až tak zdůrazněna dnes nebyla při rozpravě, totiž evropská dimenze energetické bezpečnosti. My jako komise se neustále snažíme v té strategii tento motiv vyzvedávat. A bylo to potvrzeno i v rámci práce, když jsme prováděli zátěžové zkoušky u plynu. Totiž evropská energetická bezpečnost je evropskou záležitostí. Musíme se jí zabývat na komunitární úrovni a pokud si členské státy snaží něco řešit individuálně, tak v konečném důsledku se to prodraží, ten dopad nebude tak uspokojivý a obecně bezpečnost nebude tak dobrá, bude méně eh, přístupná občanům cenově i jinak a nic se vlastně nezlepší. Z toho pohledu tedy my bychom rádi, aby ta zpráva příslušným způsobem zdůraznila právě zpráva tohoto Evropského parlamentu, a já zajdu ještě dál, aby jasně prohlásila, že evropská bezpečnost eh, v oblasti energie není jenom otázkou 26 států, že se musí pojímat velice široce. Máme přece něco jako energetickou komunitu a Evropské sousedství, i to je rozhodujícím prvkem energetické bezpečnosti. Za nedlouho mezi vás přijde pan komisař Kaněte, tedy já už nechci nic dále dodávat, pouze, že komise je vám k dispozici v případě nějakých otázek či žádosti o vyjasnění při práci nad tou zprávou a už se těšíme na další kolo diskusí tady v této sněmovně. Děkuji vám, říká předseda. To byl tedy představitel komise. A nyní náš hlavní zpravodaj, pan Algerdas Saudargas. Slovo na závěr, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem za tuto diskusi. Jak už jsem se zmínil, po výměně názoru se stínovými zpravodaji se snažíme zapracovávat ty náměty, které se zde ozývají nejsilněji do návrhu té zprávy. No a nyní se znovu zamyslíme nad tím, co zde bylo řečeno a pokusíme se podívat, jak ten text je možné upravit vdechnout mu možná trochu jiný zorný úhel a komise rovněž správně dotkla, že musíme tu zprávu mít vyváženou, tak aby všechny priority byly v souladu. Co zde bylo zmíněno? No, téměř všechno je důležité. Vše má své místo vše z určitého pohledu je otázkou bytí či nebytí v otázce energetické spolehlivosti. Takže já bych si dovolil pouze pár takových konkrétních drobných poznámek. Například bylo zmíněno, že energie je významná jak pro průmysl, tak i pro občany. To je jasné. A v tom by měla i spočívat definice energetické bezpečnosti. Takže my určitě se budeme snažit zdůraznit rovnováhu. Čili tam bude ten sociální aspekt. Řešení v oblasti boje s energetickou chudobou. To asi bude něco, čím se naše zpráva nebude schopna zabývat. Ale diversifikace dodávek energie, to ano to zde zaznělo z úst mnoha kolegu. Stejně jako ostatní i já jsem na samém začátku zdůraznil, že trh by měl být tím hlavním prostředkem, jak do budoucna zajistit ty bezpečné dodávky. Jak parlament, tak komise na tom pracují, pokud ne každodenně, tak každopádně intenzivně a my budeme pokračovat ve své práci. Tady nesouhlasím s kolegou Javorem, protože o tom už jsme hovořili. Už jsme se o tom bilaterálně bavili. On se zmínil o tom, že snad komise tady nějaké sdělení zveřejní a co my k tomu? Že to bylo nějak deficitní z pohledu demokracie, ale my jsme už na své uh, schůzce o tom hovořili, že ten dialog bude pokračovat, že to bude průběžný kontinuální dialog a energetická bezpečnost bude jasným pilířem energetické unie. Musí být ještě naplněná obsahem a bude sehrávat důležitou úlohu a my v ní. Jiné aspekty ty už vlastně byly zmíněny, rovněž k tomu, co nedávno nastalo v oblasti South Stream. Ne, South Stream už v naší zprávě se neobjeví ani na Boko. Budeme hovořit o Středomoří, o Jižním koridoru, o norském plynu, ale South End ani Nabucco ne. Já se obávám, že z toho, co víme o Turecku nebo z Turecka, což jsme se doslechli, tak se pan Putin tam snaží dojednat nikoli pouze ten Blue Stream, který už vlastně funguje, ale chce ten South Stream přesměrovat do Anatolie snad. On si tam prostě začne něco sám vyjednávat. Bude se to asi jmenovat Putinuko v té Anatolii. Totiž ono to vlastně ukrajinský tak znamená malý Putinek. Děkuji, kolego. Paní Castilovera se zmínila o tom dokumentu a já vás mohu ujistit, že vše je transparentní, protože kolega zpravodaj rozdal jednu stránku Všichni stínoví zpravodaj to mají. Pracovní verze zatím není hotová, bude hotová za několik dnů nebo snad týdnu, možná do Vánoc, to už záleží na vás, ale každopádně se jedná pouze o pracovní verzi a tu budeme zvažovat 21. ledna příštího roku. Hůta pro podávání pozměňovacích návrhů 7 dnů později, čili 28. ledna příštího roku v poledne. Pak posuzování pozměňovacích návrhů, to se bude konat 23. února roku 2015. Na půdě výboru se bude hlasovat 14. dubna a na plenárním zasedání se počítá s hlasováním na květnové plenáce. To je tedy další osud té zprávy o energetické bezpečnosti. Nyní si dáme třiminutovou přestávku, pan komisař je na cestě a za tři minutky už bude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 Yeah. Uh, dear friends, ladies and gentlemen. Drazí kolegové, dámy a pánové. Ještě jsme nezačali vánoční recepci. Ještě bychom rádi pokračovali v zasedání. Takže dámy a pánové, po slyšeních na našem výboru nyní nadchází strukturální dialog s evropským komisařem. A první v této roli, kterou tady máme, je komisař pro energetiku a klima. Není to pro klima a energii, ale energie a klima. To pořadí. Já měním vaše portfolio. Co je pro nás důležité? Že dnešní výměna názorů je součástí toho, toho, čemu říkáme strukturální dialog, který je v rámcové dohodě mezi Eh, komisí a parlamentem zakotven a jeho hlavním cílem je diskutovat o prioritách energetické politiky a jejich zapojení do pracovního plánu komise. Ale měli bychom brát potaz také náš vlastní energetický eh, klimatický balíček, protože je máme skombinovat, obzvlášť ohledem na to, že jsme zahájili CLP 20 v Limě před třemi dny. Začala Lima a někteří eh, z nás se do Limy vydají příští týden. Takže nebudu s vámi ostatními zde v Evropském parlamentu. Tudíž můžete zmiňovat obojí, protože tu máme komisaře, který zodpovídá za oba balíčky. Poprvé v historii. Kdybychom se rádi pokusili spojit eh, tato, tyto kapitoly, aby byly možná užitečnější z mnoha hledisek. Takže nyní dám slovo Migueli Ariasovi Kanětemu, Vyzývám ho, aby si vzal slovo a aby tedy naseznámil s předběžnou prezentací pro členy výboru a všechny další. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Děkuji, eh, Jiří. Eh, dnes eh, pohovořím ve svém jazyce v budoucnosti budu hovořit anglicky na komisi i na výboru, ale při této příležitosti budu hovořit eh, ve své rodné řeči. Já rozumím všemu. Ano, já vím, že vy rozumíte každému jazyku. Krásné odpoledne vám všem. Pro mě je skutečně potěšením eh, moci být před vámi eh, jako komisař pro energetiku a klimatickou akci, tak jak to již představil pan předseda Buzek. A jak víte, během slyšení na kandidát, jako kandidát eh, jsem již nabídl eh, dialog s vámi. A myslím si, že Eh, tak to dělala komise i před schválením svého programu. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dnes si uvědomuje více než jindy, že energetická politika Evropské unie je priorita, která souvisí s dobrou životní úrovní občanů a prosperitou našeho kontinentu. Z tohoto důvodu předseda Evropské komise řekl, že energetická unie s politikou eh, a spojená s politikou klimatického tématu bude jedním z důležitých mandátů této nové komise. A v tomto smyslu návrh na energetickou unii, eh, kterou představíme začátkem příštího roku, musí být stěžádostivá a musí ustavit novou etapu evropské integrace. Eh, musí a jistě důležité je reagovat na výzvy, kterým čelíme návrh na energetickou unii, který, který koordinuje pan místopředseda Ševkovič, má za své hlavní cíle dosažení. Za prvé, konkurenceschopnosti, eh, konkurenceschopnost, kterou musí dosáhnout naše podniky eh, proto a také proto, aby tedy energi- ceny za energii byly přístupné jak podnikům, tak pro rodiny. Za druhé, jak externí, tak interní bezpečnost poskytovatelů. E, to nám umožňuje, umožní i politická a ekonomická rozhodování e, svobodněji. A konečně trvalá udržitelnost klimatu, to je povinnost solidarity naší generace s generacemi budoucími. Vážené poslankyně, vážení poslanci, tato energetická unie, a tak už to řekl pan místo předseda Ševkovič, se zakládá na pěti základních pilířích. Za prvé bezpečnost dodávek, solidarity a důvěry. Za druhé konkurenceschopnost a doplnění eh, nebo uskutečnění završení energetického vnitřního trhu. Za třetí, eh, eh, sladění poptávky a energetického trhu a za další bod energetický mix a na závěr výzkum a vývoj. Dovolte mi, abych se zaobýval, eh, abych se zaobíral, abych se zaobíral, promiňte, některými z nich. Potřebujeme tedy otevřený trh s jasnými pravidly, které se budou aplikovat a také eh, nezbytnost, nezbytnost fyzického dobrého propojení. Vnitřní energetický trh musí dovršit svou plnou integrovanost. Eh, bez pochyby musíme zaručit správné používání stávajících norem, protože jedině tak budeme schopni předkládat nové návrhy inteligentním a účinným způsobem. E, při mnoha příležitostech bylo zdůrazněno, že třetí energetický balíček by měl být nastartován koncem roku 2014. Tady bych rád jasně řekl, e, jistě musíme zabezpečit, aby všichni, všechny členské státy, velké i malé, dospěli své, dostály své povinnosti v energetické legislativě evropské úrovně, ať co se týče balíčku tak obnovitelných energií, energetické e- účinnosti a dalších e, legislativních prvků. A zcelo jistě to znamená také zohlednění inflace. Myslím si, že je nezbytné, abychom zaručili eh, sladění evropského práva, umožnit tedy to, co je nutné na evropské úrovni, ale je třeba vyzvat všechny členské státy, aby oni učinili své povinnosti zadost a plnili tedy normy, které jsme schválili na evropské úrovni musíme zabezpečit, aby tento energetický trh disponoval nezbytnými propojeními na evropské úrovni. Během posledních let eh, jsme hodně pokročili, zejména od doby eh, oddělení decouplingu. Tehdy i dnes jsme identifikovali 248 eh, projektů společného zájmu. 102 jsou zralé proto, aby byly finalizovány do roku 2017 tomto smyslu Junckerův plán schválen komisí minulý týden je dobrou zprávou a dobré posílení této evropské vize. Jedná se o příležitost pro směřování budoucích investic do energetiky a kromě toho zajistí flexibility pro možnou integraci dalších projektů a návrhů na evropské úrovni, které nám umožní uh, splnit cíl 100% propojenosti v roce 2000, eh, eh, do roku 2020 z 10% a z zvýšení o 15% na rok 2030. V příštích měsících budeme, eh, tedy předložím sdělení, jak chceme dosáhnout cíle propojení, které byly stanoveny. A Samozřejmě to učiním a já teď vám napřimuji svou ruku eh, k, k velice intenzivní spolupráci i v tomto ohledu s vámi. Je třeba také investovat do mikrostů struktur, ale je třeba také mobilizovat zdroje obnovitelných zdrojů a zlepšit energetickou účinnost, jakož i inovativnost rozvoje. To jsou zásadní pilíře pro dosažení našeho cíle při snižování škodlivin. Dámy a pánové, když se hovoří o konkurenceschopnosti a také o bezpečnosti energetických dodávek, to jsou dvě strany jedné mince. Tady nemůžeme eh, jednu sledovat jako významnější než druhou. Je třeba, abychom jistě napřímili své snahy pro splnění těchto cílů jak z hospodářského, tak z politického hlediska. Energetická unie bude dobrou příležitostí nového politického impulzu pro Evropu, jak v oblasti klimatu, tak eh, v oblasti eh, energie až do roku 2030. Tady jsme si stanovili jasné cíle a jistě nám to umožní dobře pokročit. Eh, jedná se tady o snahy o 40% snížení škodlivin a tady musíme koordinovaně a, integrova, a více integrovaně postupovat na evropské úrovni. Ale to, co se domluví na evropské úrovni, se musí promítat a implementovat také do energetických plánů členských států. Vše musí probíhat transparentním způsobem, ale zároveň musíme ponechat členským státům jejich flexibilitu a jejich svobodu pro určení jejich energetického mixu. A samozřejmě třeba také kontrolovat, sledovat procesy. Já chci postupovat co možná nejrychleji v této oblasti a chci vám vždycky před, v prvním semestru již vám chci předložit další konkrétní návrh. Energetická unie musí být nástrojem pro obnovení ekonomiky. Jistě to bude skýtat příležitost pro náš průmysl, nebo řečeno jinak, příležitost pro hospodářský růst, vždycky, když budeme postupovat inteligentně. V tomto kontextu systém redukce škodlivin skleníkových plynů souvisí s, trvalo, s trvale udržitelnou ekonomikou a hospodářstvím. Náš průmysl musí mít nezbytné mechanismy pro to, aby mohl přispět ke plnění klimatických cílů, které jsme si stanovili jak do roku 2030, tak i nad rámec toho. Naše komise e, e, formuluje své stanovisko týkající se stability SERFU a v rámci těchto prací e, jistě poskytneme také větší stabilitu těmto systémům. Mám důvěru v tom, že i v parlamentu se bude postupovat stejným způsobem a doufáme, že budeme v dobré spolupráci s parlamentem postupovat na zajištění eh, této eh, společné energetické unie. V rámci tohoto návrhu budeme muset upravit také eh, režim eventuálních dotací průmyslu Eh, je třeba, abychom aby se zohlednilo v uskutečňování cílů to, co navrhuje tato komise, jak v kontaktech, které musíme realizovat. Eh, a zásadní je, abychom zaručili bezpečnost dodávek eh, společnému evropskému průmyslu. je třeba také udělat dopad hodnocení velice detailní v příštím roce. Budeme muset zohlednit veškeré prvky související se závěry říjnové Evropské rady. V zemědělství eh, musíme také předkládat eh, střednědobé návrhy například sektory ONETESE nebudou upraveny, nebudou zapracovány do návrhu v tomto roce, nýbrž do budoucích projektů. V sektoru automobilů eh, mám, je mým záměrem svolat velkou konferenci na vysoké úrovni ještě před létem, abychom zahájili přemýšlení o budoucnosti přispívání tohoto sektoru na snižování emisí. Automobilový průmysl je klíčovým pro evropský průmysl a jakýkoliv krok, který budeme dělat, musí být velice stěžádostivý v boji proti eh, škodlivinám. A tady musíme vést skutečně dialog na vysoké úrovni. Proto Chceme tedy mít tuto konferenci na vysoké úrovni s velikou účastí jak vás, eh, členů tohoto výboru, tak i ostatních poslanců aby se tady vyměnila také zkušenost, abychom viděli, abychom viděli, jak cíle, které jsme schválili, implementují tedy ti, kteří to musí prosazovat v praxi a kudy by se měla vyvíjet technika budoucího vývoje. Náš průmysl a evropské rodiny velmi závisí na množství energie, kterou dodáváme. Je důležité my spotřebováváme veliké množství energie. A proto v souvislosti s čísly, které máme k dispozici, musíme se snažit také eh, o energetické úspory a zároveň směrovat energii do podpory nového průmyslu. Je třeba diverzifikovat naší spotřebu a spotřebovat lépe, spotřebovat lépe. Energetická spotřeba hraje významnou roli eh, v naší celé eh, politice. A my tady má, bychom rádi snížili naší závislost o 2 až 3 eh, plyn, mm, plynu do Evropy ročně. Promiňte, kabina se omlouvá, ale jelikož nemá k dispozici projev pana komisaře, který čte velikou rychlostí čísla, nemůha, nemůžeme vám je všechna věrně přetlumočit. Co se týče ekologických eh, projektů, tady máme významné příklady. Za prvé bych vám rád řekl, že chceme předložit třetí plán na rok 2015 až 2017. Za druhé bych rád předložil revizi prvního semestru roku 2015. Obě směrnice umožní evropským rodinám ušetřit velké množství energie ročně. A to umožní průmysl udržet si maximální úroveň inovací. Musíme také posílit komunikaci, aby občané na nás nehleděli jako na někoho, kdo jim něco předpisuje, ale jako na někoho, kdo se snaží zlepšit její, že jejich životní situaci i tím, že jim musíme vysvětlovat, jak nezbytné je šetřit energii. Co, a co se týče voleb do Evropského parlamentu hovořilo se o dopadech směrnice týkající se konkurence schopnosti podniků. A tady máme velikou, veliký nástroj pro možnost snižování energie. Když se podíváme na aplikaci této směrnice, která má obrovský dopad na energii, zlepší eh, ceny energii, kterou musí platit spotřebitelé, tady na to musíme permanentně pracovat. Co se týče obnovitelných zdrojů, tady je Evropa na prvním místě ve světovém žebříčku. Eh, ale je také důležité i využití fosilních energií. Kromě toho musíme přispět ke snížení množství skleníkových plynů, což je velice významné, proto je třeba rozvíjet nové technologie. Když se podíváme v roce 2011, na tomto tématu pracovali tisíce lidí a proto je nezbytné, aby i obnovitelné energie byly dále zapojovány do našich úvah. A musíme ale zaručit plnou implementaci těchto obnovitelných zdrojů energie inteligentním způsobem. Potřebujeme však také jiné energetické zdroje do našeho energetického systému. Obnovitelné zdroje jsou jasnou příležitostí a jistě dostávají podporu na evropské úrovni. V také předložím odpovídající návrh v tomto hledu. Dámy poslankyně, paní poslanci, vysvětlil jsem vám teď výzvy, které musíme čelit v Evropě, abychom splnili klíčové úlohy zabezpečení naší, eh, zajištění naší energetické bezpečnosti. Potřebujeme tady velkou míru koordinace na evropské úrovni. Dobrým příkladem je ten, ten package, Eh, který posloužil po překonání krize související s potížemi na Ukrajině v tomto roce. A proto ale musíme i dále napřímit naše snahy, abychom, abychom zabezpečili, eh, abychom zajistili energetickou bezpečnost. Eh, ale v tomto ohledu je nesmírně významná právě ta energetická unie v Evropě. Dize, diverzifikace je velice důležitá nejenom v interním, ale i v externím hledisku. Přednedávnem tady existovala diskuse eh, i ve vašem parlamentu o zajištění energetické bezpečnosti a vím, že pan Saud Darga pracuje na této zprávě a budete-li potřebovat cokoliv, počítejte s mou disponibilitou pro vaši spolupráci. Nejenom teď, ale i v budoucnosti. Pane předsedo, na závěr mi dovolte velice krátce oznámit něco ze strany ruských orgánů, které chtějí stopnout ten projekt. South Stream. To, co musíme udělat, musíme zajistit energetickou bezpečnost dodávek v jižní, východní části Evropské unie a, eh, promiňte, v jeho východní Evropě a také ve střední Evropě. A musíme tudíž skutečně vážně pracovat na jižním koridoru. Eh, máme před sebou velké výzvy eh, v příštích letech, ale můžete vždy počítat s mou podporou. Děkuji vám mnohokrát. Thank you very much, Mr. Commissioner, responsible for climate action. Děkuji vám, pane komisaři. A nyní je tedy koordinátoři za politické frakce. Krišenis Karins z EPP. Děkuji vám, pane Kaněte řekl eh, pan Kareňas španělsky, říká více španělsky, neumím ještě, bych uměl Buenos Dias a možná pár dalších slov. Takže budu raději pokračovat anglicky. A vím, že rozumíte anglicky velmi dobře. Já se chci zaměřit na jeden aspekt toho, o čem jste hovořil. Což navazuje na diskuzi, kterou jsme tu vedli předtím, než jste mezi nás přišel to byla zpráva pana Saudargase o zabezpečení dodávek. A když to spojím s našimi cíly v oblasti CO2, což spadá taky do vašeho portfolia, tak situace se hodně liší v našich členských státech. Třeba u nás v Lotyšsku a ve Švédsku je asi 33% obnovitelných energií, čili jsme velmi jaksi uh, jsme z závislí na ruských zásobách a e, v podstatě to velice napomáhá emisím CO2. Je to paradox. Na jednu stranu je velmi zelený, 30%, a na druhou stranu máme nejistotu do dodávek, protože jsme závislí na Rusku. Pak jsou státy jako Polsko, které nejsou tak zelené, nemají zdaleka tak vysoký poměr obnovitelných energií, ale fosilní paliva, která konzumují, představují plyn, 60, méně ničivý na životní prostředí, ale je z Ruska. A oni mají také vlastní zdroje uhlí, které jsou ovšem velmi negativní z hlediska CO2. Francie, Polsko, a některé další státy v Evropské unii, alespoň podle geologických map, mají hodně břidlice. Francie přijela rozhodnutí tuto možnost zatím nevyužívat, Polsko se rozhodlo ji využívat, zatím to ovšem není ještě komerčně schválené. Když ovšem myslíte na zabezpečení dodávek, jak vyvažujeme na jednu stranu potřebu snížit pří, eh, dovoz, nutnost toho, aby průmysl měl konkurenceschopné ceny a zároveň s tím potřebu plnit naše klimatické cíle, protože u některých členských stílů, cí, eh, států tyto eh, cíle jsou ve vzájemném rozporu. Jeden jde na úkor druhého. Je těžké najít tu rovnováhu a my v tomto výboru a vůbec parlamentu jsme se zaměřovali na ten klimatický aspekt energie, což je důležité, to nikdo nepopírá. Ale když se teď díváme na zabezpečení dodávek, tak je pravda, že narážíme na velmi zřejmé rozpory z hlediska nákladů a energetických potřeb. Co můžeme dělat z krátkodobého hlediska? Obnovitelné energie jsou vynikající, ale i s 33% nejsme schopni zabezpečit veškeré naše potřeby energie. Děkuji. A nyní Dan Nika za SAD. na tardes, pane komisaři. Já budu hovořit rumunsky. Myslím si, že je to minimálně stejně krásný jazyk jako španělština. Pane komisaři, budete potřebovat eh, politickou podporu ve všech eh, krocích které, v kterých bude vidět rychlost řešení problému, které jsme naznačili. A vždycky hlavní eh, obvinění, hlavní stížnost byla na prodlevy a byrokratické překážky, které bohužel existují. První problém, o kterém chci hovořit, je, pr- je nutnost mít velmi konkrétní akční plán. Budu hovořit o energetické účinnosti. Vy jste řekl, a všichni to víme, že důležitá část spotřeby energie je e, ta spotřeba, která vyplývá z toho, že každý občan musí topit, prostě na zimu se ochladí, na ještě e, také na jaře se topí. Čili otázka energetické účinnosti je naprosto naléhala. protože 30% té energetické, eh, o 30% by klesla ta celková energetická faktura. Když eh, bude, když stoupí v platnost tato energie, tak, eh, direktiva, směrnice, tak budeme moci taky hovořit o ceně energie. Kdy například někdo prostě nemůže vyrábět ocel, protože Eh, samozřejmě ta cena té energie je naprosto nekonkurenceschopná, ale může konkurenceschopným způsobem eh, při respektování všech eh, klimatických a jiných norm produkovat něco jiného. Zmínil jste jednu velmi důležitou věc, která se říká často, že musíme investovat do výzkumu. Takže jednak jsou, je třeba zmínit automobilový průmysl ty evropské automobily nejsou až tak populární, protože samozřejmě je těžké se vydat na cestu. Elektromobily tedy nejsou tak eh, populární, protože je těžké se vydat na cestu, aniž bychom věděli, kde budeme po cestě moci dobíjet. Právě tady by mohla komise sehrát roli při budování té infrastruktury a potom obnovitelné energie. Já si myslím, že cena, za kterou se prodává energie, ať už ze solární energie nebo e, větrné, že to není e, korektní e, cena. Tyto energie jsou vnímány jako jakýsi luxus, jako něco drahého. A právě proto by výzkum měl přispět k dalšímu snižování cen této energie a pak také soutěž v této oblasti, Možná se na tom můžeme eh, také dívat tak, že prostě když chceme něco koupit, má to určitou cenu. Eh, pak ještě další prvek, který jste zmínil a budete v tom mít naši plnou eh, podporu. A teď budu již hovořit jenom o aspektech, o aspektech které ještě nebyly zmíněny. Tady jsem se snažil zmínit jen ty aspekty, o kterých už jsme, ne, jsme ještě nemluvili. Děkuji, kolego. A nyní za EKR kolega kolega Parekov. Budu hovořit bulharsky. Pozdravím vy. Já vás zdravím. Pane komisaři, vážený hoste, já vám děkuji za prezentaci. A e, nyní tedy zmíním tu překvapení, které nám přichystal pan Putin, to překvapení pro e, naše kolegy, to, že chce e, v podstatě Rusko zlomit hůl nad South Streamem. Bylo řečeno, že Rusko není spolehlivým partnerem energetických dodávek do Evropy. Já vám děkuji za to, že jste zmínil prioritu energetické účinnosti v Evropě. Otázkou nyní je, co je naší evropskou strategií v Evropském parlamentu a Evropské komisi, abychom vykompenzovali ten nedostatek a tu poptávku po energii, vyplývající ze zastavení tohoto projektu. Jaká je naše pozice k South Streamu? Jaké máme možnosti pokračovat v části tohoto projektu? Protože dnes eh, čteme zprávy vašeho kolegy Ševčo, Ševkoviče, Ševčoviče. Eh, chci se zeptat, hrozí, že Putin jednostranně úplně změní trasu přes Turecko a přes eh, Bulharsko. Můžete se každopádně spolehnout celkově na naši podporu v oblasti energie i e, klimatu. Děkuji a nyní Hrauta vidal? Děkuji mnohokrát. Vážený pane Ariasi Kaněte, Minulý týden pan Juncker předložil svůj investiční plán, který má dát impuls evropské ekonomice a podpořit také soukromý průmysl. Evropě chybí investice, které by ji vytáhly z té díry, do které postupně klesala. A to je v kontrastu s dynamickou našich eh, konkurentů, jak tradičních, jako, těch, jako zemí BRICSu noví komisaři jistě vyjádří zájem, aby ty investice směřovaly do portfolia, které je svěřeno jim. Jako komisář pro klima energetiky domníváte se, že můžeme aspoň část těch 300 miliard, které chce Juncker mobilizovat, pro vytváření konkurenceschopnosti energie. Víme, že snižovat faktory naší elektrické spotřeby umožní zlepšit konkurenceschopnost našeho průmyslu a vytváření pracovních příležitostí. Když se podíváme na ekonomickou krizi, do které byla uvržena Evropská unie, naší prioritou musí být Eh, eh, spravedlivá energie pro občany i průmysl a jak toho dosáhnout. Eh, vytvořit opravdový vnitřní energetický trh. To je cíl, který tady, myslím si, má poměrně široký konsensus na rozdíl od jiných energetických tématů. Ano, udělalo se hodně v této oblasti, nicméně stále tady ještě existují prázdná místa Eh, také tady zaznělo již to slovo energetické ostrovy. Nemůžeme hovořit o členských státech, když tady máme členské státy, které nejsou připojeny ke zbytku. Například Hyberský polostrov a pobaltské státy jsou jasným příkladem. Chci se tedy ptát, Studoval jste možnosti, jak nasměrovat investice do projektů mezi propojení, propojení tedy. Druhá otázka, kterou se zabývá náš výbor, je nezbytnost zlepšit ekonomické prostředí pro malé a středně velké podniky. Nemůžeme zapomenout na to, že vlastně 99 ze všeho průmyslu vytváří právě malé, velké, střední podniky které skýtají minimálně dvě třetiny pracovních příležitostí na evropské úrovni, eh, pardon, v Evropské unii. Pravda je, že otázka eh, propojení je obtížná, obtížně propojitelná jenom s malými a středně velkými podniky, ale podívejte se, ty velké, ty velké podniky, eh, které uzavírají smlouvy, musí také na sebe převzít odpovědnost, kterou, protože na druhou stranu získávají své koncese. A nesmíme zapomenout na to, že ve všech hospodářských sektorech existuje určitý patron. A to je tak ta velká konstelace malých a středně velkých podniků při vědomí, že byli schopni docílit dobrých výsledků díky inovaci. Proto by měly ty velké podniky ve svých projektech externalizace, protože my všichni víme, že, se tady, že, že ty velké podniky externalizují, opakují tedy, ve svých externalizacích bych by měly právě myslet na malé a středně velké podniky. A i my bychom tady měli zdůrozňovat nezbytnost transparentnosti těch subdodavatelských řetězců, eh, se kterými uzavírají smlouvy ty velké podniky. Skončím s jednou krátkou otázkou. Vy jste tady řekl, že cílem je stabilizovat bezpečnost dodávek, když jste hovořil o eh, tom, že tedy Rusko opustilo od South Streamu. Já bych tedy rád, No, ne, že byste tady eh, jaksi rozšiřoval nějaký poplašný signál, ale já se vás chci zeptat, eh, co si myslíte, že bude za důsledek toho rozhodnutí Ruska zastavit se South Stream? Děkuji vám. Děkuji. Jako další kolega Javor za zelené. Děkuji, pane předsedo. A nyní z úplně jiného soudku. Pane komisaři, říká se, že v největší um, ukrajinské jaderné elektrárně v Zaporoží došlo k katastrofě, případně k incidentu. Mohl byste informovat náš výbor o dalších podrobnostech, o dalších záležitostech, kromě toho, co se dočteme v médiích. Má komise nějaké dodatečné informace, například o znečištění, o nějakém ohrožení a tak dále, obecně u této jaderné elektrárny. Děkuji, pane kolego. A nyní za GUE paní López Bermeo. Buenas tardes, gracias, señor presidente. Krásné odpoledne, děkuji vám, pane předsedo. Pane Kaněte, ráda bych využila této příležitosti, eh, tento strukturovaný dialog, abych hovořilo o problému průmyslu s vysokou energetickou náročností, zejména v metalurgickém průmyslu. Minulý týden jsme hovořili na plenárním zasedání ve Štrasborku o obtížné situaci oceláren v Terni v Itálii a bohužel tento týden eh, jsme se dověděli o obtížné situaci podniků Alcoa v mé zemi i ve vaší zemi ve Španělsku. A na tomto podniku závisí stovky pracovních příležitostí přímo a tisíce nepřímo. A to v oblasti, která je tak ohrožena nezaměstnaností, kde už je tak vysoká nezaměstnanost jako v Asturii. Máme tady při delokalizaci došlo k velkým ztrátám a to znamenalo také ztrátu pracovních příležitostí a dopadlo to na vaši komisi, protože se musíme uvědomit, že průmysl, který ztrácíme, Eh, jenom třeba díky eh, přísným ekologickým předpisům. My sice velice podporujeme vaše ctižádostivé cíle v ekologické oblasti, ale to musí jít ruku v ruce s doprovodnou strategií, která zaručí vyžadování stejných ekologických norem pro průmysl, který, pro zboží, které dovážíme. Eh, když se podíváme na, elek, na sektor elektřiny, víme velice dobře, že ta se soustředí v velice málo rukou. Velice dobře znáte tu situaci ve Španělsku, protože jste byl komplecem vlády, eh, která se domluvila na, nevelic, na neefektivních opatřeních, které soustředily zájmy do rukou několika málo, nehledě na obyvatelstvo. Eh, proto, co se týče uh, nedostatku průmyslových tarifů a hraní ve prospěch oligarchů ponese své důsledky. Já tedy očekávám, že toto nebude politika, kterou budete chtít implementovat do zbytku Evropy. Eh, nejedná se o to, že bychom chtěli snižovat význam eh, nebezpečných technologií, ale musíme tady usilovat o diverzifikovaný model a na, o to, aby se tady nesnižovala naše průmyslová báze. Co se týče návrhu energetické agendy komise, očekávání, že ji budete modifikovat. Místo toho, abyste tady chtěli eh, dát kontrolu energetického, strakto, eh, energetického sektoru, musíte tady zohlednit kontinentální integraci, aby se zabránilo soustředění veškeré moci do ruce, do rukou několika málo operátorů, protože to by znamenalo méně trvale udržitelný svět. Děkuji vám. And Děkuji vám. A nyní za EFDD Dario Tamburano. Děkuji, pane komisaři. Vyslechal jsem si s velkým zájmem vaši prezentaci a nyní bych se rád soustředil na pár zajímavých motivů. Totiž například mechanismus povolenek, ekoetikety a tak dále. Rovněž udržitelnost a efektivnost trhu s povolenkami. Určitě bude docházet ke a docházelo ke korekturám a přesto to nefunguje, protože se jedná o nástroj finančních spekulátorů. Další důvod, proč to nefunguje, je ten, že povaha světového obchodu už se změnila od dob, kdy ten systém byl navržen. Máme zde země, které jsou členy VTO a které přesto si přenášejí své uh, výrobce elektřiny a i jiné výrobní podniky do zemí, kde tento systém nefunguje, kde nejsou žádné předpisy v té oblasti a proto o ně prostě přicházíme. Možná vás překvapí, že právě eh, někdo jako já se vysloví zcela proti eh, těm povolenkám ETS a naopak, že podpořím daň z uhlíku, karbonovou daň. To není protekcionismus, to by pouze znamenalo, že evropský průmysl se stane znovu rovným mezi rovnými na mezinárodním trhu, že by nebyl tak závislý na dovozu cizích výrobků do Evropy a na tom, že jiné firmy, pouze proto, že se přestěhují jinam, budou mít konkurenční výhodu. Já spolupracuji s vědci, a výzkumníky v Itálii, kteří už vypracovávají návrh na takovou daň a doufám, že se s vámi budu moci sejít v nejbližší budoucnosti, abych o tom pohovořil. Děkuji, říká předseda, za veškeré hlasy ze stran koordinátorů a nyní se obracím na pana komisaře, aby odpověděl, případně komentoval to, co uslyšel. Děkuji mnohokrát. Zazněla tady nesmírně důležitá otázka týkající se situace různých států je různá, co se týče možnosti energetických dodávek či soběstačnosti. Některé mají velké obnovitelné zdroje, některé mají propojené systémy dodávání elektřiny se sousedními státy a tak dále. Ale co můžeme udělat pro to, abychom zabezpečili, aby státy byly více konkurenceschopné? Za prvé, co musíme udělat? Veškerá nezbytná propojení v Evropské unie. Veškeré projekty uskutečnit pro společný zájem, zaručit, abychom měli jednotný, skutečný vnitřní energetický trh, kde bude cirkulovat jak plyn, tak elektřina. To je prostě ta nejzásadnější výzva. Na dru- za druhé, musíme bojovat proti monopolům dodávatelským a taky těm, kteří ukládají e, zásoby. Viděli jsme to na Ukrajině, co se děje, když se zavře kohoutek plynu v jedné zemi, e, tak to může ohrozit ekonomiky a může to znamenat vlastně zimu i v letním období. Proto musíme diverzifikovat poskytovatele. Naštěstí my teď se snažíme rozvíjet síť e, toho LGT, a bychom byli méně závislí na sovětském plynu. Máme daleko menší dodávky z jihu středomoří. Tady můžeme udělat propojení a můžeme mít, do, můžeme dosáhnout integrovaného trhu, ale chceme skutečný integrovaný energetický trh, musíme pracovat na více věcích. Za prvé na infrastrukturách, za druhé na network codes, abychom přiblížili naše systémy a aby sítě byly interoperativní. Dále musíme pracovat na regionální spolupráci, která velice dobře fungovala. Ale nejde jenom o to, aby fungovala dobře regionální kooperace pouze v určitých eh, částech zemí, třeba v Pobaltí, ale musí to být reálný trh. Dále se musíme snažit o to, aby eh, procesy tvorby cen byly daleko transparentnější a rozdíly v cenách nebyly tak velké. Eh, Teď, co se týče mluvčí GUE. Problém není monopoly v členském státu nebo v druhém. Ve Španělsku vy si tady stěžujete na to, ale přitom eh, tady jsou jiné země, kde to je. Problémem je, že simultánně nekonkurují si v jednom státě eh, všechny ty eh, rozvodné podniky. A Máme-li nějakou společnost, která má, která má monolitní postavení, může to mít v jedné zemi, ale v jiné zemi může být 30 takových společností, které tady soutěží o své postavení v té které zemi. A mají e, ale budeme-li mít stejný systém tarifů, můžeme dosáhnout jednotného trhu pro, pro zabezpečení dodávek. Myslím si ale, že už jsme pokročili a je třeba, abychom pokračovali v této cestě. Pan Kristianes, když se hovoří o systémech řízení, musí tady být také komponent flexibility proto, abychom mohli reagovat na rozdílnou situaci v různých státech. Nemůžeme dávat povinnost každému státu, aby měl identické subjekty. Musíme si uvědomit jeho podmínky a jeho kapacity rozvoje v souvislosti s tím či oním druhem energie. Eh, ten, kdo hovořil za sociální demokraty, tady mu chci poděkovat za jeho podporu, eh, kterou mu nabídl zcela jistě se s ním sejdu, protože je nezbytně nutné, abychom spolupracovali nad těmito tématy žádal nás, aby eh, komise zůstala bdělá. Já tedy vám mohu říci, že jako komisař za těch 30 dnů, co jsem ve své funkce, vás mohu ujistit, že tedy dynamika je strašně zajímavá. Neníž pravda, předložil si Junckerův balíček, um, ukončili jsme balíček energetické unie, pracujeme na, na digitální agentě velikou rychlostí, e, ale celá ta mašinérie se rozhýbe velice pomalu. Vy jste hovořil o energetické účinnosti a o možnosti revize. Já se domnívám, že směrnice o energetické eh, účinnosti jsou, je velice významná, ale je, je důležité ji správně aplikovat. Když tady máme příklady jenom částečné transpozice takové direktivy, takové směrnice, promiňte, v, máme tady státy, které vůbec neimplementovaly eh, ve 20 zemích eh, začaly s pilotními projekty to znamená, že stále ještě nerealizujeme tuto směrnici na 100%. Eh, můžeme tedy revidovat směrnici, která už bude 100% eh, aplikována ve všech členských státech. Ale tady se obracím na vás jako na poslance. Je tady aspekt jeden ve směrnici o energetické efektivitě. Domníváte-li se, že tady je nutno něco zrevidovat, prosím, dejte mi to na vědění, prostudujeme, prostudujeme, prostudujeme to, bude-li to nutné, budeme to realizovat. Já vím, že tento parlament velice spolupracoval na této směrnici a proto bych uvítal, kdyby tady stále eh, fungovala ta spolupráce v této oblasti. Pan Mareko eh, zmínil problém, týkající se kompenzace nebo toho, co budeme dělat po tom okamžiku, kdy prezident Putin a Gazprom zrušili projekt South Stream. To, co řekla komise, je, že bere na vědomí toto rozhodnutí a že vyhodnotí situaci. Komise vždycky říkala, že South Stream nebyl projekt, který by zvýšil bezpečnost dodávek pro Evropu. To, co to mělo být, zavedení nové trasy, ale eh, jedinou věc, kterou komise žádala, bylo, aby budování a fungování South Streamu splňovaly normy komunitárního práva, i co se týče výběrových řízení, veřejných zakázek, prostě vše v souladu s komunitárním právem. A co se děje? V tomto okamžiku současné podmínky zaznělo prostě znamenají oddělení toho projektu. Ale bude-li Gazprom Eh, souhlasit s implementací, čili s dodržováním evropského práva není vůbec žádný problém, aby se v tom pokračovalo. Ale tady se také mm, eh, žád, pracuje na tom třetím energetickém balíčku. Problém. Jakým způsobem zajistit bezpečnost dodávek na jihovýchodě Evropy a ve střední a východní Evropě. To, co musíme dělat, je, že Evropská unie musí propojit tyto země s evropským systémem. Máme tady celou řadu projektů společného zájmu, které můžeme nastartovat, například propojení Bulharska, Rumunska, Bulharska, Řecka nebo centrální koridor v Rumunsku. To, co musíme udělat, je, zahájit eh, budování těchto infrastruktur, abychom mohli zabezpe- zajistit bezpečnost dodávek v této oblasti. Mm, také má, jsme měli schůzi s našimi americkými kolegy v rámci permanentní výměny názoru, kterou máme a rozhodně podpoříme všechny projekty komunitárního zájmu, které přispějí k zajištění energetické bezpečnosti. Pan Taral Chytal hovořil o energetických ostrovech. My předložíme sdělení, eh, v němž navrhneme, eh, jak eh, splnit závěrady 10% mezi propojení do roku 2020, 15% propojení do roku 2030 ale vy jste volal po podpoře malých a středně velkých podniků a ptal jste se, zda by bylo možno eh, použít významnou část eh, peněz Junckerova plánu pro infrastruktury propojení. Ano, když analyzujeme Junckerův plán, vidíme, že prioritní projekty jsou infrastruktury, propojení, obnovitelné energie a energetická účinnost. Energetická oblast. To je oblast, kde, kde může dojít velice rychle k vytváření pracovních příležitostí, eh, protože tyto infrastruktury eh, lze vytvořit během 4-5 let Eh, pardon, trvá to 4 až 5 let, než se obdrží veškerá ekologická povolení, stavení povolení a tak dále. Ale v oblasti účinnosti pracovat například na lepší izolaci budov, na méně energeticky náročných budovách, tam je to možné. Tady je možno dosáhnout vytvoření významných pracovních příležitostí už ve střednědobém plánu co se týče malých, středně velkých podniků, těm se signalizuje, že v rámci Junckerovy plánu budou mít 75 miliard k dispozici, specificky tady pro ně. Z těch 300 miliard 75 milionů budou pro malé a středně velké podniky. Pravdou je, že malé a středně velké podniky pravděpodobně nebudou moci spolupracovat například na velké struktuře podmořské, ale jistě mohou pracovat na zlepšení systému vytápění, na zlepšení systému ochlazování, mrazících systémů, izolací budov a tak dále. Také zde zazněl dotaz Informace, kterou má komise o reaktoru. Informace, kterou máme v současné době, to nám dal Euroatom, je, že problém byl zaznamenován na nějakom elektrickém přístroji transformadoru toho a toho čísla a že nejsou problémy s reaktorem samostým, samotným, že se pracuje na opravách a 7. prosince by to mělo být všechno hotovo. A co tady ještě máme? Říká se nám, že se nezaznamenaly žádné abnormální, eh, žádná abnormální elektromagnetická vlnění či nějaká ohrožující eh, ener, eh, či ohrožující mm, faktory, které by vedly k nutnému varovnému hlášení. K tomu ne, tedy nedošlo. A potvrzuje se, že tady nemáme situaci pohotovostní, protože tady je nějaká úroveň nula a bude předložena zpráva, která potvrdí tato tvrzení, ale v souladu s informací, které má komise, toto je tedy charakteristika eh, té nehody, je to tedy nehoda transformátoru. Další dotaz. Tady zazněla obava týkající se kompetentnosti trhu, o tom už jsem hovořil. Hovořilo se tady o e, energeticky náročném průmyslu, hovořilo se o ocelárnách, vy jste tam přednesla váš neklid a otázka, co můžeme udělat na evropské úrovni. Krátkodobě si musíte uvědomit, že energeticky náročný průmysl Veškerý veškerou politiku, kterou musíme dělat, je snižovat energetickou spotřebu. A máme-li tady nějaký trh, kde bude jasná a e, férová hospodářská soutěž mezi jednotlivými dodavateli, budeme mít větší možnost snížit náklady a budeme také sami více konkurenceschopnější. Všechno, co musíme hledat, je trvale udržitelný systém za co nejlevnějších energií, abychom skutečně měli vnitřní energetický trh a posílíme-li ještě kapacitu nákupu, a to je to, co teď studuje komise, kdyby se dodržovaly regu- normy regulátorů, kdyby bylo možno sjednotit více podniků pro nákup energií, byly by to všechno příznivější podmínky v rámci uzavírání smlouvek. Ale komise to vše studuje a dá vám, až bude hotova, příhodné zprávy. Tady zazněla velice silná kritiky, kritika na ETS, na systém obchodování s povolenkami, ehm, tady zazněl problém, zda tedy tam, by mít být zavedena uhlíková daň nebo něco jiného. My jsme říkali, že tato uhlíková daň by měla mnoho nevýhod a proto se domníváme, že systém ETS se zlepšuje, že na základě modifikací, které jsou zaváděny, to začne fungovat lépe a umožní nám to méně zkreslení hospodářské soutěže, než kdybychom se snažili zdaňovat uhlí. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Nyní pan Federle. To je další kolo a jako první kolega Federle. Děkuji, pane předsedo. Děkuji rovněž panu komisaři za to, že je zde. Musím říci, že přece jen budí obavy to, čemu se někdy říká Junkrova, Junkrův seznam, koho odrovnat, i když údajně to má být pouze seznam přeskumu, zkoumání kvality a nyní jsou nové pověsti a Doslechli jsme se, že to bude vše příští týden zrušeno, takže bychom se rádi v parlamentu dozvěděli rádi něco oficiálního, zejména v oblasti MCP. Já jsem zpravodajem a rád bych se co nejdříve dozvěděl, co se v té věci děje. Zda tedy vůbec pokračovat v tom úsilí, anebo zda to vzdát zejména v oblasti zdravotnictví a životního prostředí. Pak máme ty cíle na rok 2030 a tady by mě zajímalo, zda komise vypracuje legislativní návrh a jak budou ty cíle konkrétně prováděny, jak si komise představuje, že se na nich bude pracovat a jak vypadá postoj rady. I zde my bychom rádi věděli, jak si to komise představuje, tak abychom v rámci výboru sami na to mohli reagovat. Děkuji, paní Bremt. Pan Bremt, yes. <laughs> Thank you, chair. Já se vás chci zeptat. Chci vám položit některé specifické otázky. Vy jste zmínil v úvodu, že příští rok chcete vypracovat, zadat eh, hodnocení Eh, dopadu o ne, ET, ne, absenci ETS. Lima už začala. A my jsme vždy v parlamentu říkali, že jakožto Evropská unie bychom měli jít příkladem, zhostit se vlastní zodpovědnosti, pokud jde o klimatické změny. A to, to, nás, to nám dá silnější pozici v jednání s dalšími regiony světa. A proto je, myslím, důležité mít konkrétní cíle pro sektory ETS i eh, ty, které jsou vně ETS. Myslím si, že to je důležité, než vypracávat posouzení dopadů. Samozřejmě, jestli to je potřeba nebo ne, to posoudí komise sama, ale ať je to krátké. Dále ke klimatickým změnám, klimě a pak Paříži. Ne všechny členské státy splnili své závazky do dnešního dne, tedy uvolnění prostředků do těch zelených klimatických fondů. Ehm, Rakousko a také třeba Belgie. Z těch států, které znám, což je škoda a ostuda a oslabuje nás to. Když se snažíme přesvědčit další státy, aby se připojili k tomu procesu. Čili co uděláte vůči těmto členským státům, které nesplnili své finanční závazky do těchto fondů, jak chcete zajistit, aby tak učinili? A máte náznaky, že Rakousko a třeba Belgie tak eh, co nejdřív učiní? Děkuji. Paní van Bremt. A paní, nyní paní Kedon Darling. Děkuji. Děkuji za váš úvod, pane komisaři. Jenom chci eh, se zmínit k jedné věci. Přechod eh, k od, eh, tedy ekonomice bez uhlíku je jistě důležitá, ale od samitu v Cancunu jsme k tomu od komise moc neviděli a pokud jde o plnění cílu do 2050, které zahrnují i zachycování uhlíku jakožto klíčovou technologii a v tom pokulháváme ve výboji CCS. Já jsem z regionu, kde je desetitisíce pracovních míst, které závisí na um, energeticky intenzivních um, průmyslu a CCS je vnímáno jako naprosto zásadní. jistě, že Severní moře má eh, stěžení význam, pokud jde o CCS, takže se chci zeptat, bude, do jaké míry bude hrát CCS roli, silnou roli v energetické unii, která má být eh, zahájena příští rok, včetně přepravy a ukládání a rozvoje nových projektů v oblasti uh, uh, ukládání uhlíku. Děkuji. A nyní kolega Claude Turmes. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři za eh, váš eh, obecný úvod toho, co chcete dělat. Diskuze o energetické bezpečnosti. Já nezdílím to, co říkal pan Karinc. Není to problém eh, energetického průmyslu, je to problém vytápění. Máme mm, v, v energii méně Eh, plynu než eh, kdy jindy, protože díky ETS už není tolik uhlí, ale problém pana Putina je, že lidé mohou eh, prostě umrznout doma a že ty systémy vytápění, které nejsou na plyn, tak tam bude ten problém. I když by mohli přejít na biomasu. Za pět let miliony prostředků a tři velké státy nebyly schopny se shodnout na společném eh, terminálu skapalněn, pro skapalněný plyn LNG. Takže to bylo před pěti lety zahájeno tato, tato diskuze. Já myslím, že bychom se měli držet fakt, když vysvětlujeme, kde jsou problémy. Další věc. Vaše prohlášení o tom, že tedy Evropa je na prvním místě v obnovitelných energiích. Ano, jediná země v Evropě, která snížila závislost energetickou eh, za posledních deset let, je Portugalsko. Tam byla 93% eh, závislost na dovozu a teď je to 80%. Proč? Protože rozvíjeli obnovitelné energie. Čili mezi tím je silná vazba. Ale Eh, obnovitelné energie mají ještě další dimenzi a to je vývoz. Stále ještě vedeme ve světě v eh, větrné energii. A já ve své poslední zprávě z posledního týdne jasně ukazuje, že největší, evropské, největší světové investice budou právě do eh, větru a přenositelných energií. Takže jak do fotovoltaického průmyslu například, který je nyní napadán čínským, který je v konkurenci s, s Amerikou. Stát New York vydal 750 milionovou půjčku na eh, v rozvoj um, solárních panelů nové generace, což je přesně to, co předkládají ehm, výzkumné instituty v Evropě. Takže já doufám, že komise nám pomůže, aby nová generace solárních panelů dostala šanci v Evropě a mělo by to být navázáno na ten investiční evropský plán, abychom se znovu vrátili na trh. Kdybychom nebyli schopni vyrobit aspoň 20% fotovoltaických článků pro Evropu a a při, zcela to odevzdali Číně a Spojeným státům, to nepovažuji za eh, do optimální politiku pro Evropu. Velmi zajímavé otázky, ale já vás prosím, abyste se drželi spíš dvouminutového eh, časového eh, intervalu ne čtyřminutového, protože ještě dalších jedenáct kolegů si chce vzít slovo, pan Kofort. Děkuji, řeknu, mohu uh, to říct si stručně. Takže za prvé, řešení dilema bezpečnosti, dostupnosti a environmentálních a klimatických otázek. Eh, jediný způsob, jak být první v obnovitelné energie, je vytvořit zelenou energetickou unii. Na to bychom se měli zaměřit. Energetická technologie a výzkum a rozvoj jsou důležité, ale také systémy, Um, snažíte se analyzovat například systémy um, municipálního městského vytápění. Víme, že teplo je velkým zdrojem spotřeby energie, dalo by se to výrazně snížit. Mohlo by to být také efektivnější a mohlo by tam být víc obnovitelných energií. A již dnes se stávající infrastrukturou, kterou máme, mnoho členských států brání přístupu na trh a ve vytvoření skutečného jednotného trhu. Co s tím bude komise dělat? A co mu eh, to dále eh, směrnice o ekodesignu a označování? To je také důležité, abychom přihlíželi k designu našich, našeho průmyslového zboží. Uspořili bychom hodně energie, kdybychom to správně eh, nastavili Tady budeme rádi bojovat s komisí, tedy eh, s vámi ruku v ruce. A otázka budov. To je také důležité. Měli bychom postupovat rychleji. Pokud je o to, abychom žádali členské státy, aby splnili své závazky, pokud je o energetickou účinnost budov. Paní Birkunen. Ano, děkuji, pane předsedo. Srdečné díky, pane Kaněte. Je skvělé, že zde máme příležitost si vyměnit názory předtím, než s konečnou platností rozhodnete o svém pracovním programu pro příští rok. Moje otázka se bude týkat rámce a plnění cílů na rok 2030 a směrnice ILOC. ILOC. Máme dobrý rámec do budoucna, ale Nevíme, zda tam bude cíl pro obnovitelné zdroje v oblasti dopravy a pokud vůbec, tak zda v něm bude pokračováno po roce 2020. A přitom víme, že tady právě se jednalo o fundamentální důvod pro diskusi o ILUK. A nyní směrnice o ILUC pokračuje, ale přitom zároveň už to není vůbec propojeno s tím rámcem na rok 2020 s těmi cíly ani s tou legislativou, kterou by parlament měl dostat v příštím roce. My jsme slíbili, či bylo nám slíbeno, že k prioritám komise bude patřit větší právní, lepší právní úprava a zároveň více investic. Pokud tady chceme, aby investoři přišli, aby nám rostla pracovní místa, rostlo hospodářství, tak se musíme dívat dále do budoucna než pouze prvních pár let. I v oblasti obnovitelných zdrojů a obnovitelné politiky. Tedy já si myslím, že ta směrnice o ILOK by měla pokročit, dostat konkrétní obrysy a chtěla bych vědět, jaké vy máte o ní představy. Jako další Herbert Roy. Pane komisaři, s uspokojením jsem si vyslechl, že nebudete chtít předkládat stále nové a nové návrhy, ale raději se podíváte na to, jak dosavadní návrhy byly uskutečněny. A já bych dodal, a možná podívat se také, jak, s jakým dopadem. Za druhé jste na začátku řekl, že konkurenceschopnost evropského průmyslu je velice důležitá a že ceny průmyslové energetické přitom hrají velikou roli. Pak jste ale velice dlouho hovořil o klimaticko-politických opatření týkající se obnovitelných zdrojů, energe, zdrojů a energetické efektivita, účinnosti a tak dále. Nemyslíte si, že je čas také přemýšlet o tom, zda ten či onen politic, to či ono politické rozhodnutí nevedlo spíš ke zhoršení situace a k vyšším cenám v, v oblasti energetiky a tím poškodili průmysl v oblasti konkurenceschopnosti? a zda ten či onen energetický eh, zdroj měl být třeba lépe zohledněn než zakázán či ležet ladem No oblasti plynu, uhlí. Jak tady vypadá budoucnost? Jak mohou být efektivně těženy obnovitelné energie. Není ten systém teď příliš nákladný? Jaká, do jakého rizika se pouštíme? Eh, jakou náročnost klademe tedy na ty těžební systémy v našich zemích? A za třetí, hovořil jste o té směrnici ILU. Víme, že pan komisař Timmermans a Juncker hm, si sami dali za úkol eh, přeskoumat regulace eh, hm, a úpravy, zda je vůbec do budoucna eh, potřebujeme. Nemyslíte si, že, nemyslíte si, že u ekodesignu by to mělo platit stejně? Mělo by to přece platit pro všechno. Děkuji, pan Zoreňo. Dobrý den, prezident. Boštárč, komisář. Děkuji, pane předsedo, a dobré odpoledne, pane komisaři. Tento strukturovaný dialog a vaše prezentace se týká strukturálního programu. Já musím říci, že vlastně vaši prezentaci bychom měli přeložit do 22 jazyků, zveřejnit, protože se jedná o opravdu takový základní kámen toho, co se bude dít v příštím roce. Nebudu opakovat, co už zde zaznělo, spíš místo toho řeknu, že nejdříve v Limě a posléze v Paříži nebudeme hovořit pouze o energetickém modelu, i když by se zdálo, že to má být stěžením tématem. Myslím, že se budeme hlavně věnovat eh, nové povaze společenských vztahů, nové podobě naší společnosti a o novém hospodářském modelu, protože o to vlastně jde v budoucnosti Evropy. Tak já to vidím. Současný model se v podstatě už deaktualizoval a my potřebujeme hledat nové modely. Takže hovoříme-li o propojení nejde pouze o spojení, ale o inteligentní propojování, kde Evropa bude sehrávat roli dodavatele přidané hodnoty. Vyhodnocování, účinnost, mm, dobíječky pro elektromobily tam, kdy si Evropa byla tím, který byl na špici. Jak už zaznělo, Portugalsko tom odvětví je aktivní a zdařilo se mu mnohé. V Portugalsku už se změnila podoba toho energetického mixu a už máme národní trh s elektromobily a i síť pro jejich nabíjení. Máme tedy ano, ve městech je to zatím, ale už nám to dává určitou konkurenční výhodu a už jsme schopni se lépe uh, vypořádat s globálním oteplováním a už tvoříme eh, růst a pracovní místa. Děkuji, pane předsedo. Pane Kaněte, zmínil jste se o eh, vzniku stabilizačních rezerv a obchodování s ETS a jak asi je vám známo, tak konsensus ze strany vícero politických skupin v ITRE bychom měli v rámci MSR možnost vytvořit určitý dopad na ETS a ráda bych věděla, jak si představujete ten nástup té politiky v roce 2017 a podpořím názor kolegyně, že CCR, tedy zachycování skladování uhlíku, se už jeví jako něco, co je velice zajímavé, jak z pohledu podnikatelů, tak i veřejných orgánů. A zajímavé je rovněž, jak snižovat ceny energie pro podniky, pro rodiny. Na severozápadě Anglie v mém volebním okrsku. Je to velice eminentní záležitost a ráda bych od vás věděla více, jak hodláte s tím nakládat a jak s tímto skutečným problémem energetické chudoby chcete dále zacházet. Děkuji. Další řečník. Děkuji vám, pane předsedo, zdravím vás. Pane komisaři, říká pan Martan, já chci položit pár otázek. K dosažení cílu, které jste eh, vytyčil, Můžete říct něco ke kritériím tohoto cílení? Budete mm, upřednostňovat pákový efekt nebo uh, uznatelný veřejný zájem? A jaký zvolíte přístup? Bude to přístup evropský? Nehrozí, že, pak, že to bude pak jenom uh, soubor národních programů? A pokud jde o účin, uh, energetickou účinnost a fond, kde jsou k dispozici značné prostředky, tak eh, jak to vypadá s energetickou obnov, eh, účinností budov? Protože eh, těch 75 miliard, tak to je součástí toho. Máme tu investiční plán pana Junkra. Můžeme se tedy tázat, jaký bude sociální dopad, protože těch 21 miliard to je tedy ta záruka, ale Eh, jde o to, jaký to bude mít dopad na eh, ten program, který byl nastartovan minulý rok. Děkuji. Paní Castillo Vera. Děkuji vám, pane předsedo. Pane komisaři, vítejte. Je potěšení mít vás zde. Já bych ráda upozornila, že jsme na výboru pro průmysl. Toto je výbor pro průmysl a proto tedy samozřejmě bychom se měli soustředit především na průmysl. A když hovoříme o průmyslu, eh, dochází tady k jedné věci, která, eh, které si všímám. Máme tady, protože obnovitelné energie, to je také průmysl. Eh, a kdyby neexistoval intenzivní spotřebitel, chemický průmysl, nemělo by zase řada jiných průmyslů možnost se rozvíjet, protože komponentou či komponenty obnovitelných zdrojů eh, v sobě obsahují zase zvyšování možnosti spotřeby. A to je takový eh, nedobrý bludný kruh, který bychom měli přetnout. A i uměle eh, tady potom čelíme určitým situacím. Ale pane komisaři, já se domnívám, že je nesmírně důležité, aby průmysl s energetickou náročností měl rovněž ve svém rozvoji určitý prvek stimulující pro účinnost v používání této energie, byť je to energeticky náročný průmysl. Vím, že už jsou snahy to dělat, ale mě by zajímalo, zda existuje nějaký více strategický plán komise z pohledu energetické účinnosti, nejenom proto, aby se tady prostě izolovaly budovy ale měl by tady být paragraf odkazující specificky na tento sektor, který je energeticky náročný. A je důležité, aby zde se objevila právě energetická účinnost a domnívám se, že tady komise by to měla eh, rozhodným způsobem zahrnout. Děkuji mnohokrát. Děkuji, dám slovo panu místopředsedovi. Mám pouze jediný dotaz, říká pan Henkel. Domníváte se, že společný trh energií je skutečně možný, jestliže každá země rozhoduje, jaký je její vlastní energetický mix? Děkuji. Paní Capezon Ruiz. Děkuji vám, pane předsedo. Pane Kaněte, já se vás zeptám, na Kogas. To je španělský podnik, už tady zaznělo toto jméno i ve Spojeném království. Je to systém podniku, ale jak víte, Kogav bylo inovatelským podnikem týkající se uh, Mm, eh, eh, zpracování uhlí ale, mm, a výrobě tepla, ale se sníženými emisemi. Ale potom eh, pracovala prostě s čistým uhlím, ale potom 50 evropských fondů ve spolupráci s národními fondy měla dobré subvence a tento podnik si dobře Eh, stojí, dokazují to jejich výsledky v roce 2014 a 2015, ale hrozí tady přesto uzavření tohoto podniku ze tří příčin. Za prvé změna distribuce energií, tady se nepracuje ve speciálním režimu, za druhé také, protože tady byl nějaký dekret, eh, který eh, souvisí s uhlím a za třetí souvislosti s jinými předpisy. Komise bráň, te, komise hájí tento typ technologií. A já se tedy konkrétně ptám, nedomníváte se, že je nezbytné hledat společná pravidla pro takové typy podniků, které mohou představovat přidanou dohnotu? Pan Grobarček, pan Grobarček děkuji, pane předsedo. Já se chci dotknout záležitosti, která se zejména pojí s cenami energie. Pane komisaři, já vám děkuji za tuto první možnost vyměnit si názory a musím říci, že doufám, že k tomu budete přistupovat s takovým zdravým selským rozumem. Přesto analýza, kterou jste zde uvedl, nevypadá příliš budoucnostně. Především jste se zmínil o těch interkonektorech a vůbec nevíme, zda na ně budou peníze či čas. A to je případný zdroj mm, ohrožení našich dodávek. A pak jste se zmínil i o nejistých eh, dodavatelích. Například náš východní soused, který není jistý ani um, spolehlivý. Samozřejmě, že ještě k tomu musíme dodat eh, kromě tedy toho statusu Ruska, ten spektakulární debakl při stavbě na boka. A nyní se táží, pane komisaři, nenastal už konečně čas, abychom se opravdu vrátili k tomu, že dáme určitý podíl v eh, tomto energetickém mixu uhlí, samozřejmě rozumným způsobem. A hovoříme i o CCS, čili že můžeme pak spalovat CO2 jako plyn. Případně, že přece jen otevřeme, pootevřeme dveře břidlicovému plynu. Víme už ze zkušenosti v USA, že i to se dá dělat s úctou vůči životnímu prostředí, rozumně stálo by za to se zamyslet i nad těmito energetickými zdroji. Děkuji vám. A nyní kolega Silikiotis. Ne, e, Děkuji. Pane komisaři, a dovolte mi e, vrátit se k otázce South Streamu. E, to znamená Jižní koridor. Bylo to zrušeno, jihozápad Evropy má všem značné energetické potřeby, situace na Ukrajině je komplikovaná. Je to tedy otázka energetické autonomie pro celý jich Evropy. Jak to eh, tedy vypadá s zásobováním skrz Středomoří eh, směrem ke zbytku Evropy? To je otázka, která už tu zazněla, ale vy jste zatím neodpověděl. Já mám jednu specifickou otázku, nad kterou myslím v posledních dnech. Izrael, Řecko, Kypr, je tu určitá myšlenka, že by vzniknul plynovod z Kypru směrem k Evropě na posílení um, energetické bezpečnosti, protože je tam poměrně e, dost e, ložisek na Kypru, ale také u jiných středomorských měst. Jak vnímáte, jakožto komisař toto téma. Už jste se nad tím zamýšlel? Zamýšlel jste se nad možným financováním takového projektu, který by eh, zlepšil bezpečnost dodávek energie v Evropě, zvláště na jihu a jeho východě Evropy? Děkuji. for you, Tom. Děku, děkuji. Pane Tamborano, prosím velmi stručně. Ano, jenom velmi stručně, pane komisaři. Pravděpodobně máme překladatelský problém. Tady zaznělo v k Itálii a uhlíkové dani, že je to jaksi tak trošku eh, stanoveno náhodně, ale eh, ona je to spíš zákon termodynamiky, to není nic náhodného. Eh, Mohu vás poprosit, pane komisaři, abyste zodpověděl stručně položené dotazy? Vamos a ver, al, al señor Federley decirle... Uvidíme. Pane Federli, vám bych rád řekl, že normy týkající se řízení a zpravování, ty chceme zahájit během prvního trimestru, čili v prvním eh, čtvrtletí roku 2015 a tam bude také obsaženo, co se bude dělat v případě nedodržení závazku proto, aby v roce 2012 20 jsme mohli skutečně všechny stanovené závazky splnit musíme také udělat studie dopadu, protože každý sektor je velice specifický a komplikovaný, komplexní a musíme rozhodovat na základě toho, že budeme, abychom věděli, jaké povinnosti budou nezbytné pro ten, který sektor. Musíme si být vědomi hospodářského a sociálního dopadu rozhodnutí tím, že předložíme nějaké obligace povinnosti tomuto sektoru. Pan Royal hovořil o tom, že je třeba popřemýšlet o tom, zda určitá politická rozhodnutí nepodmínily vzrůst cen. Musíme tady brát do, do úvahy veškeré faktory, které ovlivňují eh, ceny. Všechny od eh, povinností, eh, které nelze splnit v jednotlivých sektorech, co jsou koncentrace jednotlivých, kde je třeba jenom jediný poskytovatel a tam, kde chybí propojení. Co se týče ekodesignu, tady je zjevné, že někdy se může udělat chyba na nějakém produktu. To znamená, když budete používat eh, například ty hlavice ve, spr- ve sprchách jako příklad do nebe volající proto, eh, byly tady úplně jiné věci, které Ehm, jsou velice důležité pro spotřebitele i pro technologické inovace, protože tady došlo ke zvýšení konkurenceschopnosti, protože ta úroveň evropských produktů tady ehm, byla na čelní příčce. Já jsem se dnes snažil vám předložit eh, informaci o tom, co budu dělat, ale nemůže to být kompletní s detailními informacemi, dokud to celé nebude uzavřeno. Toto jsou hlavní směry, eh, kterými se budeme zaobírat. Pak tady zaznělo, že Lima co, jestli tam bude nový ekonomický a sociální model. No, v Limě a v Paříži se budeme snažit dosáhnout závazných cílů, které by musel dodržovat celý svět, aby se teplota nezvýšila o více než 2, 2, 2%. Prosím, nemilme se tady. Jediné, čeho se tam dosáhne, je, aby se všichni závazně přihlásili k tomu, že teplota se nebude zvyšovat o více než o 2 stupně. Také se hovořilo o tom, paní Griffin, zda pro rok 2017 eh, se mm, završí další jiný předpis. Já si myslím, že to bude záležet na tom, jak, se, jak budou pracovat také podniky v této oblasti. Měli jsme problém v Evropě. Některé procesy, které byly zahájeny, nedozraly patřičným způsobem a teď budeme se muset snažit, eh, abychom ve velké míře poukazovali na pilotní projekty a také na to, že třeba pod zemní Plynovody jsou bezpečné, eh, musíme také eh, modernizovat nebo budovat nové systémy eh, v, v přeshraničním ohledu a musí udělat geografickou lokalizaci toho, kde jsou největší zdroje CO2. Uhlík je strašně důležitý, protože ten bude s námi žít ještě v příštích letech. Proto musíme hledat nějakou technologii, eh, eh, která umožní lepší technologie eh, CCS, CCS je proto nesmírně důležitá technologie. V dohodě se Spojenými státy a s, Čínem, s Čínou pardon, jednou z, největ, z jedním největších projektů je jak zlepšit teko, techniku a ekonomičnost těchto projektů CCS. Paní Castillo řekla, že se tady nesmí nic zaměňovat témata, protože toto je výbor pro průmysl, ale zase ekologická téma souvisí s průmyslovými tématy. Obnovitelné zdroje je ekologické téma, ale zároveň skýtá pracovní příležitosti. Uh, Pravda je, že tady hovořilo o fotovoltaickém systému a větrné energii. Pan Juncker hovořil o tom, že důležitou kapitolou v jeho práci budou inovace, abychom měli možnost financovat infrastruktury interkomunikace čili propojení, aby to mohlo fungovat na tom jednotném energetickém trhu ve všech odvětvích. Máme také možnost inovace a rozvoj realizovat v této oblasti. Je to ctižádostivý plán a společně s Evropskou investiční bankou je třeba eh, po podporovat projekty, ale závisí na každém členském státu, jaký sektor chce propojovat. Eh, někteří budou chtít eh, lepší energetickou účetnost, někteří obnovitelné energie, někteří propojení. To je svoboda státu. Ale vždycky tedy musí být jasný ten energetický mix. To je inteligentní otázka ale ve smlouvách je zakotveno, že energetický mix závisí na jednotlivých členských státech. E, čili ať už si stát vybere cokoliv, je možné, aby mohl rozvíjet svou technologii s nejlepšími ekologickými zárukami. Ale samozřejmě energetický mix, musíme dodržovat smlouvy, zůstává v rukou členských států paní Cabezón hovořila o španělském podniku a o evropské akci. Tady není příliš jednoduchá situace, je to velice komplexní, ale my se snažíme identifikovat, co jsou ty nejdůležitější faktory a indikátory. Snažíme se o homogenější trhy, o Eh, energetické synergie v tom případě musíme se dostat předu v budování jednotného energetického trhu. Myslím si, pane předsedo, že tím jsem odpověděl na, většiny, eh, vaš, na většinu vašich otázek. Některé jsem asi nestihl odpovědět. Omlouvám se, eh, pak, když jsem na ně neodpověděl, mám tady strašný nepořádek v těch papírech, které jsem si tady popisoval. Děkuji vám, pane komisaři. Jak vidíte, je tu spousta otázek, ať už je to slyšení nebo řádné zasedání, to je typické. To bylo první řádné zasedání s eh, komisařem eh, v novém funkčním období, takže já, my vám děkujeme, pane komisaři, za všechny vaše odpovědi a informace. Drazí kolegové, za minutku začne naše vánoční recepce. Ale v 9 ráno ne, nemusíte být v tomto sále všichni, ale koordinátoři ano. Koordinátoři v 9. Jinak v 10. A nezapomeňte hlasovací karty. V 10 se bude hlasovat a pak budou další body. Takže zítra, uvidíme se zítra ráno, nebo možná tady za, už za minutu.